všem přítomným. Navrhuji, abychom zahájili naši práci v bodu 19. S radostí vítám kandidátku na místo ředitelky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. My ji říkáme agentura v Bilbao, což nějak eh, neumenčuje vaši kompetentnost. Ale chci vás tady tedy přivítat. Přicházíte ve chvíli, kdy pod záštitou pana Takaly a kolegů tento parlament zveditelnil velkou měrou. A děkuji za to všem, byla to významná chvíle, tedy tyto agentury a přicházíte ve chvíli, kdy pod záštitou kolegyně Madely projednáváme legislativu v oblasti hygieny a bezpečnosti při práci a my jsme si tedy objednali několik studií, se kterými jsme se seznámili, takže Přicházíte zcela aktuálně a s významnou odpovědností. Vaše jmenování je v kompetenci komise, takže naše výměna názoru bude velmi příjemná, protože my nemáme možnost ani vás potvrdit či odmítnout, ale uděluji vám slovo Abyste se představila, abyste také představila to, jak eh, zohledníte či nikoli dědictví pana Takaly, kterého pozdravíme na závěr této mě názoru. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, je mi velkou ctí být dnes mezi vámi a já doufám, že se zde ještě v budoucnu několikrát ocitnu. Bylo mi řečeno, že jste můj životopis už dostali, takže já bych jenom stručně uvedla eh, svůj profesionální CV. Já jsem eh, začala eh, ve Vídeňském inspektorátu a e, potom jsem se dostal do Ministerstva pro sociální záležitosti. Pak jsem tedy byl v Pilbahu šest let a poslední dva roky jsem vedla e, pracovní jednotku pro pracovní prostředí. Pak jsem se dostala v Berlínu do, do Berlína e, pro, do Institutu pro bezpečnost ochranu zdraví při práci. A pak jsem se věnovala iniciativě nová kvalita práce, která byla zložena v kontextu Lisabonské strategie s celkovým cílem v rámci tohoto cílu více a lepších pracovních míst a sociálního dialogu. A v této souvislosti musím říci, že to prohloubilo Eh, moje uvažování a vůbec přístup k této problematice. Na základě zkušeností za posledních 20 let eh, vidím, že BOZP eh, učinilo v posledních letech velice významný pokrok. Ačkoliv, když se podíváme na čísla toho, co by se nemělo dít, taky je eh, vidět, že je třeba zlepšení v oblasti demografické změny. Populace stárne a lidé zůstávají déle zdraví. To znamená, že eh, je to taková nejenom společenská, ale ekonomická potřeba starat se o zdraví a zbránit rizikům. My tedy víme, a vnímáme, eh, jak vypadá kvalitní práce. Víme, že zdraví a motivovaní lidé přispívají ke konkurenceschopnosti firem, ale také máme takovou zkušenost, že know-how se nepřenáší na pracoviště takovým způsobem, aby eh, bylo možné tento know-how dobře využít. To znamená, že je třeba přemostit propast mezi stávajícími znalostmi a e, jejich udržitelnou implementací ve firmách. Na základě toho, co vím a co jsem zažila, když hovořím o firmách, tak mám na mysli prakticky pořád malé a střední podniky, poněvadž oni jsou skutečně srdcem evropské ekonomiky. A já myslím, že je velice důležité, Eh, abychom k ním našli přístup. Podle mého názoru, myslím, že jsou tady čtyři vysoce prioritní oblasti v ochraně podpory BOZP. A tady agentura může sehrávat skutečně klíčovou roli a sehrávají už teď, už teď je klíčovým hráčem. Za prvé je třeba Eh, říkat, že eh, marketing BOZP, eh, jakožto něco, co přispívá všem, to musí být posíleno. Dále stimulovat prevenci a zdraví. Dále sítě a zapojování do sítí a výměna a šíření informací. A čtvrtá oblast to je mainstreaming BOZP do dalších politik. To znamená přispívat do činností na úrovni EU a úrovni států. Eh, jak vidím roli této agentury? Role této agentury eh, je ve všech těch oblastech, o kterých jsem hovořila, naprosto klíčová. Agentura přispívá do všech čtyř oblastí v úzké spolupráci s agenturní sítí a s dalšími eh, hráči, kteří jsou malé střední podniky a také přispíváme k celkové strategii. A agentura a eh, tedy síť agentur zapojuje všechny agentury a další členy ve všech členských eh, zemí. Čili v podstatě je to taková síť, která stojí nohama na zemi a už se spolupracuje s organizacemi zaměstnanců i zaměstnavatelů. V minulém roce jsme úspěšně završili projekty a aktivity, které jsou přínosem pro BOZP v Evropě. Například tady máme projekt, který umožňuje snáze přistoupit k malým a středním podnikům a máme tedy zpětnou vazbu v tom smyslu, co oni potřebují a co by si tedy představovali, jaké informace by jim agentura mohla poskytovat. Dobrým příkladem je interaktivní posouzení rizik online a to je první nástroj pro přenášení těchto informací do členských zemí a vznikl navíc v členské zemi. Čili ten je úplně nový a naše agentura dále pracuje na rozvoji tohoto nástroje a já jsem přesvědčena, že to bude jedním z klíčových nástrojů pro malé a střední podniky. Nicméně tento příklad ukazuje, že nouha o zkušenosti všech členských zemí je třeba využívat ve větším měřítku. Existuje řada úspěšných instrumentů ve všech členských zemích. Třeba já jsem byla zvyklá na německé prostředí v Německu, tak třeba eh, nelegislativní nástroje, jako jsou kolektivní smlouvy a projekty o ně opřené, byly velmi úspěšné eh, v úzké spolupráci také organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů. Já bych si moc přála, aby agentura, která už teď je na té správné cestě, aby tedy pracovala na jakémsi plánu, jak dospět eh, k cíli, kterým je BOZP, eh, tak aby všichni mohli se snáze dostat k informacím, které potřebují. Eh, druhá věc, to znamená šíření povědomí. Já už jsem hovořila o kampaních, ty jsou velice Eh, vítány na úrovni EU a eh, došlo už tím zlepšením a byla tedy, bylo tedy vyhodnocení v roce 2007 a tato kampaně opravdu největší ze všech eh, kampaní dosud provedených agenturami. My očekáváme ještě také další kampaně a připravujeme je. A budeme se například v příštích dvou letech zabývat psychosociálními riziky. Pokud se týče e, sítí, tak tady bych chtěl říct, že spolupráce se stávajícími sítěmi, například Evropská síť pro e, propagaci zdraví mm, nebo eh, se výborem e, hlavních inspektorů práce. E, já mm, musím říct, že také pracujeme s našimi e, Eh, kolegy ve Spojených státech a doktor Michaels vám také prezentuje svých, eh, svůj pohled na věc. My také výrazně přispíváme eh, k tomu, aby se mohli uplatnit mladí lidé, zejména mladí lidé. Čím dříve začnou, tím lépe se podaří vytvarovat jejich názory a bude také Eh, lepší spolupráce v oblasti eh, organizací vzdělávacích. 30. Eh, června v Bruselu všichni čtyři agentury se sešly, spolupracovaly. Já si myslím, že to je model, který by měl pokračovat dále. A teď ještě k roli ředitele. Vím, že vím tedy, jak ta role vypadá, poněvadž jsem pracovala v Bilbauské agentuře a e, já možná mám tak trošku jiný pohled na tuto uh, roli. A samozřejmě, že to je šéf agentury, který je e, zodpovědný parlamentu a také členským státům, jejich orgánům implementuje rozpočet a řídí agenturu finančně v souladu s článkem 185 finančního nařízení k eh, obecném rozpočtu EU. V této souvislosti vnímám význam rozpočtového výboru, výboru pro rozpočtovou kontrolu a samozřejmě také výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Samozřejmě eh, to znamená, že pro mě jste významnými partnery. Já myslím, že dalším bodem je také eh, zřízení eh, kanceláře, tedy pouze jednočlenné, a já myslím, že to je vlastně takový náznak toho, že agentura by chtěla mít eh, s těmito výbory pravidelné a silné vztahy. Také eh, jsem si vědoma práce interinstitucionální skupiny pro budoucnost agentury. Já myslím, že toto je eh, velice vítané a eh, myslím, že eh, vyhodnocení tohoto typu je zcela logická záležitost, přičemž tyto věci je možné prodebatovávat z nejrůznějších hledisek a je to také důležité z hlediska budoucí přínosu a taky uvidíme, jaký to bude mít vliv na agentury. Jsem přesvědčená, že stále je co zlepšovat tak jako ve všech organizacích a sítích, také tato agentura byla zložena před 15 lety a já eh, jsem eh, v ní pracovala víc než pět let, pracovala jsem také dlouhá leta jako partner eh, v partnerské organizaci této agentury a už tehdy jsem měla nějakou představu o možných zlepšeních. Jinak eh, víte, v čem se vyznám, znáte můj životopis, znáte moje zkušenosti za poslední 28 let. Možná bych jenom zdůraznila to, že eh, cokoliv budu dělat jako ředitelka, eh, bude to vždy opřeno o moji silnou vůli dovést pracovní podmínky, zaměstnanecké podmínky v Evropě na vyšší úroveň. A jsem eh, zastáncem eh, zlepšování situace v oblasti eh, BOZP. A my také víme, že to něco stojí, třeba takové, máme vyčísleno, kolik stojí třeba stres na pracovišti nebo úraz na pracovišti a tak dále konkurenceschopnost EU eh, vysoce závisí na zaměstnatelnosti obyvatelstva. No a možná ještě poslední komentář. Já jsem dříve hovořila o tom, že naším eh, hřištěm je Evropa a eh, také mimo Evropu. Tady hovořím o kanadských kanadské činnosti, kde třeba začalo znova produkce a dobývání asbestu. A to je, to je strašné, protože já eh, jsem eh, se účastnila také eh, zavádění zákazu asbestu. Já musím říct, že Evropa je vysoce rozvinutá sociální společnost a to znamená, že na tyto kanadské aktivity musíme reagovat a vidím, že také eh, moje agentura, tato agentura má svoji zodpovědnost za podporu tohoto procesu. Tak já myslím, že to zvládla včas. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě uvítám jakékoliv otázky. Děkuji, děkuji za tento velmi povzbudivý úvod a dám slovo že zpravodajka chce vystoupit, tak jí dám slovo jako první. A potom pan Sarkas. Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, chci, chci vám poděkovat, že jste mezi námi agentura z Bilba, kde jsem se zúčastnila návštěvy v delegaci, která byla v Bilau. A já bych chtěla připomenout velmi málo známou práci této agentury, a která, se, která je skutečně zdrojem pro nás poslance a zejména pro mě, neboť jsem zpravodajkou pro Evropskou strategii bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A vycítila jsem, že jste nás oslovila výzvou, abychom tuto tematiku řešili průřezově, máte pravdu. A jak jste připomněla, tato otázka není kladena z hlediska konkurenceschopnosti, ale je to hlavně otázka, jak zamezit eh, lidským tragédiím. Hovoříme o nemoci, nemocech z povolání, ale také, a to zejména o tragických eh, nehodách. mohu klást otázky? Nejdříve bych chtěla připomenout a zeptat se, jaká je vazba mezi pracovní dobou a bezpečností a ochraně zdraví a jakou souvislost vidíte mezi zdravotními podmínkami a novými profesemi, zejména profesemi, které... Milá kolegyně, Můžete se ptát na cokoliv, ale poprosím vás jenom že paní Sedlaček je od 15. června ředitelkou agentury a není zákonodárcem, není zástupkyní komisy, ale je to osoba, která má zkušenosti týkající se obsahu toho, co jste měla na mysli. Tedy nechceme uvádět do rozpaku eh, našeho hosta otázkami, které náleží komisi. Ano, zajímá mi právě toto vazba pracovní doba, bezpečnost, ochrana zdraví, protože máme málo statistických údajů a já bych chtěla vědět, jaké jsou dle vašeho soudu nedostatky, které se vyskytují mezi evropským rámcem a národními rámci existují, existuje celá řada směrnic na evropské úrovni, které nejsou naplňovány na národní úrovni. Byste říkala, že je třeba více informací. Měli bychom mít dále v těchto experimentech. Existují věci, které existují jenom někde a které bychom měli zavádět jinde, tedy výměna osvědčených postupů. Děkuji. Děkuji, pan Serkas a potom paní Steinruck. Sí, señora prezidenta. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Bych akorát eh, chtěl eh, přivítat paní Sedlak. Doufám, že mm, vyslovuji vaše jméno správně. Paní Sedláček vlastně. I když už jsem narazil v životě i na, ně, na obtížnější jména. A ještě jednou bych se rád rozloučil s panem Takalou který eh, za sebou eh, zanechává u nás nebo v nás eh, spoustu dobrých slovínek. Paní Sláček, vy budete mít um, obtížný úkol, protože pan Takala odvedl takovou dobrou práci. Ale uh, po té, co jste uh, zde hovořila, jsem si jistý, že máte dostatečnou důvěru a, a odhodlání uh, pohnout s agenturou dále vpřed. A zeptám se na něco, než poukázala už paní Deli. Vlastně nechci opakovat to, co říkali ostatní a nechci, aby na mě vyjela paní předsedkyně. A tak eh, řeknu jenom následující. Dnes se budeme bavit eh, o BOZP tady na výboru, eh, co by i jedna z nejdůležitějších Eh, věcí, které to projednáváme. Budeme eh, se zabývat eh, strategií do roku 2020, také zde budeme mít hosta ze Spojených států. A já bych se chtěl zeptat paní Sedláčky, jestli mm, chtěl bych připomenout, že možná, že tady nalezete své velké jsou spojence, ale také budeme vaším obrovskou noční můrou. Samozřejmě máme tady lidi, kteří nemají eh, rádi Evropu a mohou tady agresivně vystupovat eh, a euroskepticky. Ovšem eh, tento výbor je jiný. Většina z nás na výboru tady má velkou uh, mm, velké ohledy vzhledem k tomu, že vytváříme eh, reakci společnosti eh, na problematiku prevence a na některé problémy, problémy eh, kdy lidé trpí, procházejí individuálními dramaty kvůli pracovním úrazům a kvůli zdravotním následkům z povolání. Takže my chceme svým způsobem eh, podpořit výměnu zkušeností, mobilizovat společnosti a, společnost a podporovat bitvu myšlenek, protože tak to prostě nemůžete všechno dát na trh. Tak eh, se eh, ty problémy nevyřeší. Tohle jsou věci, které nám všem leží na srdci a Evropská unie tady může být velice přínosná že eh, země eh, vstoupila v roce 1986, takže nejsme mezi zakladateli, ale ale eh, pro nás ty agentury evropská legislativa, evropská praxe byly obrovsky důležité. Za několik let se nám podařilo velice efektivně, nabít velkou efektivitu a dostali jsme se mezi nejlepší v EU. Tohle je věc, eh, kterou možná účetní eh, nejsou schopni vyjádřit a vnímat, ale politici ano. Já jsem se přečetl vaše priority a plně souhlasím s tím, co eh, tam píšete. My uh, jsme odhodlaní a, a dokonce uh, máme tam závazek v oblasti asbestu, budeme to tomu mít seminář. Ale ta čísla jsou děsivá. Je to časovaná bomba, která ustavičně tiká a my rozsah toho problému ani neznáme. Nemáme eh, správné údaje o veškerých škola, škodách eh, těm budovám a o, na těch budovách a osobách eh, ohrožených. Takže je třeba se vynasnažit, abychom pozbírali ty údaje, abychom se s tím problémem mohli popasovat. A aby se to ještě nezhoršilo. Paní Steinbrück, pan, potom paní Lind. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Sedláček, já vám děkuji, mm, že jste se představila dnes tak podrobně a jsem si jistá mm, po tom a vašem antre, že, vaš, že spolupráce s vámi bude stejně dobrá jako s panem Takalou. Bilbajská agentura, jak už eh, předřečníci eh, řekli, je velice důležitá pro práci našeho výboru. Já už jsem tam byla vždycky eh, dva, už dvakrát a vždycky jsem se setkala, nebo vždycky jsem si o tamtud odnesla spoustu dobrých podnětů na základě různých šetření vaší agentury. Vy máte, eh, vy jste také jmenovala tedy v svém úvodním slovu různá, eh, různé výzvy. Hovořil jste, že středoborem vaší pozornosti bude eh, člověk a důstojné pracovní podmínky. A to, tomu tak opravdu není vždycky v Evropě. Proto bych se ráda zeptala k vaší dosavadní práci a, a k vaší poslední úloze, co by vedoucí iniciativy nové kvality práce. Už, už šlo při téhle iniciativě a mohla byste už nějak konkrétně eh, říci, jak, je, jak tohle promítete do své práce? Danuta Jazlověcka. Bon, no, Jazlověcka. Mais pour l'instant, c'est Elisabeth Lynn. Uh, yes, thank you very much. Děkuji. Já bych eh, vás eh, také přivítal na eh, tomto výboře a připojím se tak ke všem ostatním. A děkuji panu Takalovi za veškerou odvedenou práci v minulosti. Velice plodně jsme s vámi debatovali v době, kdy jste byl ředitelem, takže rád bych složil hold veškerým vší vaší práci a jsem si jistá, že podobně plodné debaty nás čekají i do budoucna. Jsem velice ráda, že jste hovořila o preventivním BOZP ve svých eh, připomínkách a, a rád bych eh, pohořila a eh, trošku podrobněji o tom online posuzování rizik pro malé a střední podniky. Vy říkáte, že to bylo posunuto dále. A mohla byste nám o tom tady prosím říct něco více? To by bylo užitečné. A potom někteří kolegové se ptali na to, eh, jak zajistit, aby práce, kterou děláte, se dostala k širšímu obecenstvům. My o ní dobře víme tady v Evropském parlamentu, ale eh, řada lidí netuší, co Belbajská agentura dělá a myslím, že je na čase, aby si eh, více lidí uvědomilo, jak důležitou práci děláte. A v návaznosti na to, co říkal pan Sarkas o asbestu, bych řekla, že když směrnice o asbestu pro mě, se původně projednávala v parlamentu, tak já jsem eh, říkala, že by se to mělo zpřísnit. A ono to tak pořád je. Pořád eh, dělníky ovlivňuje asbest a bylo by dobré vědět, co se eh, udělalo, pokud je o posouzení situace v jednotlivých členských státech, jak se implementuje stávající směrnice o asbestu a jestli na tom pracujete nějak dále tak tady skončím, tak abyste měla také čas odpovědět. Děkuji. Paní Jazlověcká, potom položím otázku sama. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji vám k funkci ředitelky a vaše profesní dráha svědčí o tom, že jste skvěle připravena pro tuto funkci. Chci odkázat na otázku kolegyně Karimy Deli. Současný trh práce klade stále větší nároky, nové profese, nové pracovní podmínky a posouvání věku odchodu do důchodu. Což eh, vlastně znamená, že pro starší osoby vznikají další potíže. Chci využít Eh, vaší bohaté zkušenosti a chci se zeptat, kolik může, jak může agentura podporovat členské státy při vytváření nástrojů, které by zajistily dostupnost eh, zdravotní péče, která by byla dostatečná, aby se uchovaly příslušné schopnosti ve věku 60-70 let, abychom tedy nebyli vystaveni neustálému stresu kvůli tomu, že jsme seniory a že nejsme schopni se vyrovnat se všemi novinkami. Děkuji. Ano, věřím, že jste si poznamenala všechny tyto otázky. Já mám dva dotazy, protože rozumím tomu, že v úvodu jste zmínila demografické výzmy. souvislosti se zdravotnictvím a bezpečností při práci. Parlament hlasoval, aby rok 2012 byl rokem aktivního stárnutí. Předpokládáte tedy zvláštní záměry pro rok 2012 práci vaší agentury? To je moje první otázka. A druhá otázka, a tady se dopředu omlouvám, pokud jste o tom hovořila, když jsem tu nebyla, jak eh, vlastně zapracováváte veškeré výzvy související se stresem. My jsme měli před několika dny výměnu názorů s autory studie, kteří pracovali pro nás a kteří nám sdělili, že vlastně zatím máme velmi málo údajů o stresu v jednotlivých analýzách a informacích, které je možno schromáždit, tak které byly schromážděny na evropské úrovni. A zdá se mi, že rostoucí zájem tam či onde, který má velký dopad na bezpečnost pracovníků na pracovišti, tedy předpokládáte zvláštní akce tomto směru. Máte slovo, můžete odpovědět na všechny otázky po pořadí a s nasazením, které si sama zvolíte. Thank you very much. I, I'm sure... Děkuji. Určitě mě pomůžete, pokud eh, jsem snad nezachytila nějaké otázky, ale pokusím se dodržet eh, pořadí. První otázka se týkala modelu pracovní doby obecně a příslušné legislativy. Já myslím, že probíhá poměrně kontroverzní debata o eh, této směrnici. Eh, já bych eh, s dovolením zastavil u toho, co já jsem vlastně dělala v oblasti pracovní doby, prekárních pracovních míst a demografické změny. Samozřejmě, že pracovní doba eh, je určitým faktorem, který ovlivňuje BUZP. Ale já myslím, že pracovní dobu musíme vnímat v širším kontextu. Možná, že bych eh, řekla obecně na všechny otázky, že mám takový sen. A sice, že základem pro zlepšení pracovních podmínek v Evropě by měla být eh, udržitelná, udržitelný způsob prevence. To znamená, že by firmy Eh, de facto měli mít jakousi eh, firemní kulturu orientovanou na pracovníka. Já myslím, že to je takový vyšší cíl pro budoucna, protože když hovoříme o eh, úrazech a pracovní době nebo úrazech během pracovní době, tak já myslím, že my stejně musíme řádně řešit otázky typu rizika na pracovišti. Čili když se ptáte, co můžeme činit v kontextu pracovní doby, tak já bych řekla, že se musíme zaměřit na informace a osvědčené praktiky, které již existují v členských zemích. Já jsem pracovala v Rakousku, Německu, ve Španělsku jsem s tamnějším prostředím znamená také eh, s některými severskými zeměmi a já vím, že existují velmi dobré modely Eh, pracovního života, eh, pracovních hodin eh, v životě. A i když tedy hovoříme o demografických změnách, tak musíme analyzovat, prezentovat a šířit tyto osvědčené praktiky, tyto modely, ale samozřejmě musíme podpořit vyhodnocování zásahu na úrovni podniku, ale samozřejmě oblast pracovní doby a podobně v agentuře eh, by měla být debatována také v rámci sociálního dialogu a zde agentura se hrává také eh, klíčovou roli tím, že poskytuje informace. Další otázka, a pokud na něco zapomenu, určitě mi řekněte, že. Čili ta další otázka se týkala asbestu. Já musím říci, že když jsem četla, jak Kanada toto nyní řeší, tak to pro mě bylo opravdu zklamáním, že toto téma se takto vrací. My víme, že pracovníci jsou vystaveni vlivu azbestu a my tedy můžeme udělat to, že budeme šířit informace o tom, jakým způsobem lze asbest nahradit, protože on je nahraditelný stoprocentně. My třeba víme, že neexistuje jedna eh, univerzální náhražka asbestu, ale je jich více a toto musíme šířit možná ve spolupráci s odbory a Eh, organizacemi zaměstnavatelů, protože oni to také podporují, tuto myšlenku. Takže první věc je šířit tuto informaci, poskytovat opravdu spolehlivé údaje a eh, klást důraz na eh, dobré příklady nahrazení asbestu něčím jiným. Dále tady mám otázku od německého kolegy k práci eh, v Německu eh, v rámci té iniciativy Nová kvalita práce. Tak především eh, základem úspěchu bylo to, že šlo o trojstranný systém. To bylo prostředí celé iniciativy. My jsme pracovali s odboráři, zaměstnavateli, pojišťovnami, Eh, pracovních úrazů. A teď jde vlastně o to, nebo šlo nám o to, abychom proto získali také firmy a aby firmy využívaly přátelský přívětivá řešení. Čili šlo nám o to zjistit, co vlastně firmy potřebují. A myslím si, že ta spolupráce a podpora zaměstnaneckých, zaměstnavatelských svazů to bylo klíčové. A my jsme se pokusili k tomu přistupovat také holistickým způsobem. Čili chtěli jsme eh, vlastně prodat tu myšlenku, že eh, je třeba se zaměřit na prevenci. Máme totiž zkušenost s malými a středními podniky v tom smyslu, že on by si samozřejmě přáli eh, vytvářet příznivější eh, atmosféru, ale malé a střední podniky potřebují podporu a zdroje a to si samozřejmě žádá čas. Čili to je vlastně důvod, proč ta iniciativa je tak úspěšná. Eh, další bod, který tady mám, je demografická změna, konkrétně zvyšování věku pro odchod do důchodu. A otázka, jak pomoci stárnoucím lidem, aby si zachovali zdraví. Tak já myslím, že to byla také součást eh, mé práce v minulosti. My si musíme uvědomit, že demografická změna neznamená, že máme co dočinění se staršími pracovníky ono je třeba zlepšovat situaci i pro mladé a také mladí musí chápat, co to znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci. A to znamená eh, mainstreaming zejména v oblasti vzdělávání a školení mladých lidí. To je velmi důležitá věc. Samozřejmě je třeba také zlepšovat BOZP obecně, protože to je součást eh, pracovního života a eh, v celém tomto pracovním životě je důležité snižovat rizika, vyhýbat se jim, eh, podporovat zdraví a my používáme několik Instrumentu, Například eh, se to soustředuje na chování eh, lidí, to je jedna větev, druhá větev eh, prostředí na pracovišti. Samozřejmě, že ty individuální rozdíly mezi stárnoucími lidmi se zvětšují a důvodem je právě toto individuální chování. Nicméně agentura se pustila také do tématu eh, starších a stárnoucích pracujících. A tady samozřejmě je třeba přijít z příklady, jak je možné ovlivňovat pracovní podmínky, zejména pro stárnoucí lidi. Například eh, na rizika starší lidé reagují jinak než mladí a jejich reakční schopnost eh, ubývá a slábne. Či to znamená, že je třeba skutečně ty pracovní podmínky upravit v této realitě. Dále eh, otázka aktivní stárnutí v roce 2012. Já myslím, že eh, činnosti už začaly například eh, šíření informací, otázce starších a stárnoucích pracovníků. Nicméně dovedu si představit, že bychom mohli také příklady dobrých eh, praktik eh, vybrat také z toho, co se děje eh, v českých zemích a podporovat takto stárnoucí lidi na pracovišti a ovlivňovat organizaci práce v jejich prospěch. To by mohla být taková myšlenka, takový námět. Já musím říct, že eh, zatím tedy nejsem v těsném kontaktu eh, s těmito probíhajícími činnostmi, ale vím, že některé už tedy probíhají. Otázka stresu. To je takový horký brambor. A léta to zůstává horkým bramborem. Asi víte, že výsledky sociálního dialogu a zavádění opatření proti stresu, zejména v Německu, naráží na určité problémy. A tady dále přetrvává potřeba zlepšovat chápání ovlivňujících faktorů na pracovišti. Také jde o hledání nástrojů a instrumentů, jak vyhodnocovat stresové faktory na pracovišti. Čili tady má agentura před sebou ještě spoustu práce, poněvadž těch nástrojů na úrovni českých zemí existuje spousta, ale my jsme je zatím tady nevyhodnocovali z toho hlediska, které lze doporučit jiným českým eh, zemím. Tak tedy nevím, je, odpověděla jsem na všechno, nebo je tady nějaká nezbavená otázka? Ano, eh, je to posouzení rizik online pro malé a střední podniky tak tady to posouzení rizika online pro malé a střední podniky, to vzniklo v Nízozemí. Jsou to softwarové nástroje zaměřené na nejrůznější rizika, ale také na nejrůznější sektory. A provádí se to způsobem, tak aby používání bylo jednoduché pro malé střední podniky. Je to vlastně jakoby očkrtávací seznam. My pracujeme na dalším vývoji a už jsme eh, provedli eh, pilotní zkoušky v firmách a eh, ty reakce byly pozitivní. Podstatné je, že je to možné přizpůsobit jednak jazykově samozřejmě, ale také eh, podle vnitrostátní legislativy je to možné použít vlastně všude a je to velice snadno přístupné na úrovni malých a středních podniků. Samozřejmě, že těch zkoušek bude ještě více, ale v podstatě je to první takový nástroj, standardní nástroj, který je přizpůsoben potřebám malých, pardon, eh, malých středních podniků v různých členských zemích. Tak eh, eh, vám se možná zdá, že už je to za vámi, ale ještě je tady jeden kolega, který přišel pozdě a taky by rád přispěl. Paní Rapty, děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Lituji, že jsem nebyla přítomna od samého počátku naší schůze, protože jsem měla další závazky, ale s radostí vidím, že žena kandiduje na takovou funkci, na funkci tak významnou. A když proběhl Mezinárodní odborový kongres v Atenách tak jsem navštívila stánek této agentury a viděla jsem vše, co bylo až dosud to vykonáno a odpovědi, které byly poskytovány, když jsem byla v sále a co jsem viděla tedy ve stánku v Atenách, to vše souvisí a umožní nám lepší budoucnost pro tuto agenturu. Chtěla bych položit drobnou otázku, protože Další věci, které jsem měl na paměti, byly zmíněny. Komise sleduje vývoj v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. Odkazuje na celou řadu instancí výboru. Máme konzultativní výbor pro BOZP a také výbor pro pracovní inspekci. Kladu následující otázku. Domníváte se, že práce těchto výborů jsou efektivní. Jak bychom mohli zlepšit práci těchto výborů a jaké rady dát těmto výborům, abychom docílili nejlepších výsledků. Nejde pouze o provedenou studii, která by zůstala na papíře, ale jde o to, aby tato studie se promítla do reality, aby měla vazbu na práci pracovníka na pracovišti. Děkuji. Snad jsem vám dobře porozuměla. Kladete otázku, jak se dívám na spolupráci s tímto výborem? Αυτό που ρώτησα je, jak βλέπετε τη συνεργασία podle vašeho názoru, jak může fungovat spolupráce s konzultativními výbory Evropské komise, na které se obrací Evropská komise, když chce sledovat vývoj v oblasti BOZP? Snad jsem to teď už pochopila. Máte na mysli tedy komisi a příslušné výbory. Je třeba, aby docházelo k pravidelné výměně názorů, protože všechny výbory a komise by měly vědět, jaké existují potřeby pro další práci. To je důležité, protože jsem zvyklá na networking. a vím, že komunikace je jednou z nejobtížnějších otázek. Docházelo k nepravidelné komunikaci a je třeba, aby docházelo k jasné výměně informací. A musíme vědět, jaké jsou potřeby. A potom můžeme zajistit eh, následné kroky. To je důležité. A to jsem tedy z vaší otázky vyrozuměla. Vlastně um, can you, can you uh, conclude? Můžete tedy dospět k závěru? Uh, first of all, I would like to... Prvé bych chtěla poděkovat za možnost být zde a seznámit se s prací vašeho výboru. Myslím, že je důležité mít pravidelnou výměnu informací. Slyšel jsem, že je to velký úkol. Znám pana Takalu již dlouho a máme podobný přístup k BOZP a víme také, že tato oblast se proměňuje v současnosti a potřebujete také nové nástroje. A to ukáže čas, ale chci vás ujistit, že se budu maximálně snažit a věřím, že s vámi budu komunikovat naprosto transparentně, podobně i s dalšími výbory, protože přidaná hodnota spolupráce na evropské úrovni je, že získáváme informace z různého pohledu a to je přidaná hodnota, na to musíme reagovat. A samozřejmě to takto také řeší tato agentura. Máme řídící výbor a budeme tedy schromažovat tyto informace a budeme získávat pravidelné kontakty. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát a věřím, že se uvidíme zase někdy jindy. Děkuji. A není pochybnosti o tom, že se uvidíme. A ujmete se funkce 15. září a do té doby budete naprosto připravena se ujmout této odpovědnosti. A dám nyní slovo panu Takalovi, aby nám řekl několik slov jako bilanci svých zkušeností jako ředitele agentury z Bilba. Vím, že vystoupíte eh, posléze, ale já tu již nebudu. Takže považuji za správné vám dát slovo na závěr, pokud si to přejete. Možná to bude pro vás eh, příjemné. Takže promluvíte až později. Kolegové mi to převypráví. Takže děkujeme za vaši účast, paní ředitelko, a přejeme vám mnoho úspěchu ve vaší nové funkci. Takže tento bod pořadu jednání jsme vyčerpali a dostáváme se k bodu 20 kdy dám slovo Frederiku Dardenovi, který uvede pozměňovací návrhy svého návrhu zprávy o Evropské platformě pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, což je téma, kde obdržel 396 pozměňovacích návrhů, což je velký úspěch. Podařilo se mu vyvolat zájem. Jak to vypadá dál, to uvidíme. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně, jak jste řekla, mnoho pozměňovacích návrhů od všech skupin. A moje skupina SAD zejména. A je to důkaz zájmu o toto téma. A myslím, že z toho můžeme mít radost. A jak už jsem řekl při uvedení návrhu zprávy, vše nebylo zmíněno v návrhu zprávy. Vzhledem k tomu, že boj proti chudobě obsahuje celou řadu témat a prostor, který jsem měl na dispozici, byl omezen. A proto si myslím, že skutečně pozměňovacích návrhů bylo hodně. Z naší skupiny jich bylo asi 70. Když se podíváme na těch 396 pozměňovacích návrhů, tak myslím, že velká většina z nich je obohacením pro závěrečnou zprávu a věřím, že budeme mít eh, pěkné možnosti kompromisu okolo několika témat, jako je zapojení zúčastněných subjektů a osob, které jsou chudé, nutnost harmonogramu pro realizaci doporučení o aktivním začlenění ukazatele podle jednotlivých členských států. To se vrací v celé řadě pozměňovacích návrhů. Téma, které je aktuální, program potravinové pomoci nejchudším, porušování základních práv spočívajících v situacích chudoby a také nutnost řešit základní potřeby. A tam se skutečně napříč politickými skupinami dokážeme shodnout a dospějeme k zajímavým kompromisům. Chci upozornit na skutečnost, že až se všichni shodneme, bude třeba zachovat té zprávě určitou míru čitelnosti. Některé pozměňovací návrhy se objevují na různých místech na stejné téma a bude třeba připravit kompromisy, aby ty myšlenky byly více méně strukturované. Ale vše nebude zcela jednoduché, protože některá témata budou o něco obtížnější a nikoho to asi nepřekvapí. Mám na mysli odpo- právní odpovědnost eh, komise při aplikaci prů- horizontálního sociálního stanovení. Když hovoříme o minimálních příjmech, tak eh, existuje nejasnost mezi minimálním mzdou a minimálním příjmem. Také se to někdy vyskytuje v různých jazykových verzích. K tomuto se ještě vrátíme odblokování protidiskriminační směrnice, důsledky balíčku pro ekonomickou zprávu. To budou diskusní témata vedle těch konvergenčních témat, ale to vše nám umožní posunout úvahy předu a závěrem řeknu, že tato platforma musí být významným nástrojem pro pokrok politik boje proti chudobě a měli bychom nalézat eh, novátorská a ambiciozní řešení. A již nyní se těším na pozornost eh, polských ministrin, které se zde včera v našem výboru vyjádřily. Tolik několik slov k těmto pozměňovacím návrhům. Výborně, je tu méně kolegů v sále, než se dostal pozměňovacích návrhů, ale zahojí přesto rozpravu. Paní Lin, paní Deli, paní Lin. Uh, děkuji vám. A děkuji vám uh, za práci, kterou jste v téhle uh, věci odvedl a také gratuluji k těm 396 pozměňovacím návrhům. Já jsem si to pročetla a během několika jíst vlakem a trvalo to několik hodin, než jsem si jich přečetla všech 390 je zřejmé, že jste už dobře poukázal na některé problematické oblasti. Jsem rád, ráda, že, lišíte, že rozlišujete minimální příjem a minimální mzdu. Mm, minimální příjem Eh, jinými slovy jsou dávky eh, sociální podpory eh, od členského státu a ne od zaměstnavatele, pokud ne minimální stát od zaměstnavatele. My bychom samozřejmě neradě viděli nějakou legislativu k minimálnímu příjmu. Já, já to podporuji. Já si myslím, že minimální příjem pro všechny členské státy je fantastický, fantastická představa a každý členský stát, který to nemá, tak ta možnost, že by si to mohl zavést, je, tak to by, to by mělo existovat. Ale mělo by to být na začátku výměny zkušeností se správnými, o správných postupech. Nepotřebujeme o tom legislativu. Potom k 359, 366, 387 a 368. Tak tam mám eh, problémy a ještě eh, s nějakými dalšími. Myslím, že eh, budou tady eh, problémy mezi jednotlivými frakcemi a uvnitř u 3 eh, na dvojky a 3 na šestky k sociálním službám v obecném zájmu. Ty jsou samozřejmě předmětem sporu tady na výboru a mm, u nás bychom na frakci nebyli pro úpravu sociálních služeb v obecném zájmu, takže tam budeme muset hlasovat proti podobně u 320 eh, sociální odpovědnost firm. My eh, jsme vždycky měli ten názor, že eh, sociální odpovědnost firm by měla být dobrovolná a byli bychom proti jakékoliv legislativní úpravě. Ale kromě těch věcí, které vím, že řada poslanců tady se k tím staví odlišně, tak myslím většina pozměňovacích návrhů opravdu obohacuje vaši zprávu. Je jenom škoda, že jsme eh, nemohli eh, být ve styku trošku dříve, protože když dostaneme ke každé zprávě tolik pozměňovacích návrhů, a samozřejmě problém je, eh, že teď se podávají ty návrhy jinak a spousta lidí ani nemusí se fyzicky podepsat. A podávají návrhy aniž by eh, sem přijeli je projednat, aniž by eh, je museli podepsat, tak eh, já doufám prostě, že do budoucna tady nebude tolik pozměňovacích návrhů. Doufám, že všichni, kdo budou pracovat na směrnicích a zprávách a stanoviscích, bude těžké potom dávat kompromisy dohromady. A zejména eh, jestli, když tady máme teď letní eh, přestávku, takže já doufám, že e-mailem eh, budeme moci být ve styku. Já jsem stínová zpravodajka za ALDE, takže doufám, že budeme ve styku po e-mailu, protože vím, že se to musí dát dohromady do první poloviny září a vím, že kompromisní pozměňovací návrhy Eh, budete tedy muset eh, sestavit, takže prosím, eh, navažte se mnou kontakt po e-mailu a potom můžeme pracovat na něčem, mm, co by mohlo vést opravdu k dobré zprávě. Nicméně tohle to jsou ty hlavní zásadní věci, které já mám jménem frakce ALDE. Děkuji. Paní Deli a potom pan Bulo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane zpravodaji, za odvedenou práci. Myslím, že sdílíme stejná zjištění, stejné zájmy a stejné pozměňovací návrhy, takže jdeme stejným směrem. Já se vrátím k naléhavosti, kdy vlastně zaručujeme v této zprávě budoucnost programu potravné pomoci, protože škrt Evropské komise je nepřípustný a dnes musíme skutečně zaručit eh, potravinovým bankám dotace, protože nevědí, jak zítra budou sytit tisíce lidí, které patří k nejchudším. Otázka potravinové pomoci a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení jde cestou, a to říkáte správně ve zprávě, Jde to cestou obnoveného programu na evropské úrovni, ale chci vám říci, že nesmíme pouze zdůrazňovat, zdůrazňovat zaměstnanost. Dnes se pořád hovoří o chudých pracovnících, ale vaše zpráva to říká, je třeba také prokazovat solidaritu těm nejchudším z našich spolupčanů. A tedy cíl 20 milionů osob v roku 2020, které jsou pod Prahem chudoby. To je ambiciozní cíl, ale nestačí. A pokud budeme mít odvahu, a já s vámi nesouhlasím, paní Lin, pokud si skutečně dáme nástroje, abychom toho dosáhli, zejména pokud je o vytvoření evropského legislativního rámce u minimálního příjmu, abychom každému občanovi zajistili prahový příjem, aby mohl vybřednout eh, z chudoby. Tedy právo na přiměřený příjem, který umožní řešit základní potřeby, potravu, bydlení, voda, přístup k veřejným službám. To by byl obrovský krok pro sociální Evropu. Děkuji, pan Bulo a pan Kozlovský. Já budu velmi stručný, paní předsedkyně, je to spíš odborné. Já určitě s panem Dardenem nalezneme kompromisy vzhledem ke kvalitě jeho zprávy. Chci zopakovat požadavek u dvou, požadav, u dvou pozice na 101 a 102 k úvodním ustanovením. Jsou to spíše návrhy. Já jsem to předal trošku později. A mělo by to být tedy zařazeno nakonec jako 19a a b, kdyby to šlo to přemístit, tak opakuj ústně svůj požadavek. Pan Kozlovský. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat panu Dardenovi za jeho práci a, a poděkovat také paní Fonten, stínové zpravodajce, která se omlouvá za nepřítomnost která sehrála klíčovou úlohu při přípravě pozměňovacích návrhů. Tato spolupráce byla vždy plodná. Chtěl bych se zmínit o třech obecných otázkách, a to velmi zběžně. Hovořím o bodu 9 zprávy. Vyzývám k tomu, aby pracovníci měli přiměřená práva. Práva přiměřená v oblasti sociálního zabezpečení. Na rozdíl od pana Dardena mám za to, že stejný mechanismus není vždy příznivý pro všechny země. Chci upozornit u odstavce 18 zprávy týkající se rámcové směrnice o minimálním příjmu. Dle mého soudu otázka chudoby je otázkou složitou a vyžaduje složité postupy kdy je třeba vzít v úvahu specifičnost a právní rámec jednotlivých členských států. A chci také upozornit na chudobu dětí, což je dramatický jev, který může mít dlouhodobé negativní dopady. Nezapomínejme na to, že velmi často chudoba dětí se úzce váže na rodinné problémy. A proto si myslím, že je důležité vytvářet eh, takové právní mechanismy, které podpoří všechny rodiny. A z toho plynou mé pozměňovací návrhy, mimo jiné pozměňovací návrh k úvodnímu ustanovení L a odstavci 17. Děkuji vám. Děkuji. Já bych si dala poznámku. Kolega Elizabeth Lin řekla, že pokud jde o sociální a environmentální odpovědnost podniků, o tom jsme často hovořili v našem výboru, Vím, že ten obecný trend zatím není takový, který prosazuji a já bych chtěla konstatovat, že i na straně světu podnikání všichni nezdílejí přístup Business Europe. A dnes jsem měla setkání se zástupci Federace účetních a oni prosazují tato ustanovení jako povinná. Takže nemyslím si, že bychom se měli vždy držet eh, linie nadnárodních společností a jejich eh, zástupců v našich členských státech. Ale to je příspěvek k diskusi, která bude v tomto výboru pokračovat. Pane zpravodaji, máte slovo na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říci, že chci poděkovat všem řečníkům, že opět upozornili na ty body, na kterým jim záleží a chci říci, že ve svých úvahách budu dbát kompromisu a hlubší analýzy jednotlivých pozměňovacích návrhů a chci také jim poděkovat za zájem, pozornost, otevřenost v kontextu této otázky. Je pravda, že díky prázdninám bude harmonogram trošku vypjatý a návrh paní Lin vlastně už zahájit hrubé práce cestou e-mailů a konzultací před začátkem podzimu. Je to vhodný návrh a nebudeme zabíhat do některých eh, otázek, které zde zazněly dnes. Některé jsou snadno koncenzuální, ne obtížnější, ale navrhuji na závěr srpna schůzku, abychom mohli začít pracovat na kompromisech a začít tedy skutečně úplně konkrétně pracovat. Děkuji vám. Děkuji. Na tomto základě vám přejeme mnoho odvahy pro přípravu kompromisních pozměňovacích návrhů uděláme všechno najednou. Schválíme to a projednáme to 8. září, takže to musí být dobře připraveno na přípravném setkání, o kterém jste hovořil. A potom budeme hlasovat o zprávě na říjnovém plénu číslo 2. Dostáváme se k bodu 22. Je to bod 21 vlastně. Pan Elmer eh, nahradil pana Cabrnocha, pro provádění směrnice 2005-36 o uznávání odborných kvalifikací. Pane Elmre, máte slovo. Uh, well, thank you very much, madam. Děkuji, paní eh, předsedající. Já se omlouvám eh, vám i panu eh, kolegům. Pan Cabenoch bohužel nevyhnutelně musel být dnes, musí dnes být ve své rodné zemi a požádal mě, abych tedy toto odprezentoval. E, týká se to uznávání odborných kvalifikací a příslušné směrnice, což je samozřejmě práce výboru pro vnitřní trh a my podáváme stanovisko. Já musím říci, že nemáme žádné významné problémy se zprávou tak, jak e, vypadá v výboru příslušném, ale pan Cabnoch k tomu dodává několik bodů. Domnívá se, že volný pohyb osob a pracujících je jedním z hlavním benefitů evropské integrace. Podporuje eh, veškeré eh, kroky k tomu, aby se zvyšovala eh, konkurenceschopnost eh, Evropské unie a uznává potřebu modernizace směrnice 2005 z roku eh, tedy Romano 36. Je dále přesvědčen, že počet regulovaných profesí by se měl snížit ehm, tak, že by bylo třeba také další Eh, další kvalifikace, eh, uznávání těch kvalifikací eh, rozšířit o digitální oblasti. Dále si myslí, že vnitřní trh informačních systémů, že by měl být snáze, že by měl existovat i rejstřík, kde budou registrováni příslušní profesionálové a mělo by to být snadno přístupné. Dále vyzývá k eh, činnostem, tedy k mm, modernizaci eh, seznamu činností, které budou takto eh, zkoumány. Dále domnívá se, že nezbytný je povinný rejstřík tak, aby bylo možné regulovat povolání ve všech českých zemích stejně. Eh, já tedy k tomu trošku mám výhradu, protože my eh, ve Velké Británii eh, máme třeba také lékaře, který měl ne zcela mm, legální praktiku jak v Británii, tak v Německu. Dále no, vyzývá k pragmatickému přístupu k jazykovým testům, tak aby registrace byla možná bez dokladu jazykových schopnostech, ale zaměstnan otcům by mělo být umožněno, aby vyžádali, vyžádali si, požadovali takovéto doklady o jazykových schopnostech. A dále eh, vyzývá k zjednodušení příslušných administrativních postupů a ke snižování nákladů na všech úrovních, ehm, či nákladů, které vznikají odborníkům. Já si myslím, že tato eh, zpráva eh, nebo řekl bych, že tyto návrhy pana Cabenocha nejsou nějak podné z hlediska příslušného výboru a já je mohu jedině doporučit. Eh, paní Jaslověcka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Volný pohyb eh, pracovníků a osob eh, v Evropské unii je jedním z přínosů integrace a při překonání krize je třeba podpořit mobilitu občanů Evropské unie abychom mohli efektivně a rychleji reagovat na potřeby trhu práce v členských státech. Přes skutečnost, že již dlouho základní hodnotou Evropské unie je volný pohyb a usazování v členských státech, občané často narážejí na překážky související s právními podmínkami v jednotlivých členských státech. Nevíce než 2% občanů společenství využívají možnosti volného pohybu. A musíme tedy podpořit všechny iniciativy, které podpoří přezraniční mobilitu. Chci poděkovat eh, navrhovateli, obdrželi jsme vynikající stanovisko a ve většině věcí souhlasíme. Toto stanovisko podporuje přezranční mobilitu pracovníků, což je velmi pozitivní. Opíráme se o zkušenosti s aplikací současné směrnice o odborné kvalifikaci a cílem revize této směrnice je zjednodušení postupu a zvýšit automatický charakter uznávání kvalifikace a tam, kde to neexistuje, tak přizpůsobit tyto skutečnosti současné realitě. Za EPP se soustředíme na následující otázky. Je třeba posílit administrativní spolupráci mezi členskými státy, abychom zdokonalili postupy uznávání odborné kvalifikace. Jak eh, naznačil navrhovatel, je třeba podpořit přímou výměnu informací prostřednictvím systému výměny informací o vnitřním trhu. A ve státech, kde je to obtížně realizatelné, těchto zemí je třeba zajistit příslušnou podporu. Domníváme se, že je nezbytné ověřovat a aktualizovat eh, minimální požadavky na vzdělávání v jednotlivých odvětvích. Uvedu jako příklad zdravotnické profese, zubní lékaře, zdravotní sestry a podobně. Současné požadavky jsou z 60. a 70. let. Bude třeba aktualizovat příslušné diplomy a kvalifikační osvědčení a je třeba zajistit uznávání odborné kvalifikace. Členské státy mají problémy s výkladem z článku 11 současné směrnice. Jde o úroveň kvalifikace. Je třeba zvážit eh, případné změny u článku 11 aby to bylo srozumitelné a jak naznačil zpravda, je třeba aktualizovat eh, seznám regulovaných profesí, na které se vztahuje automatické uzdání kvalifikace. Je třeba také zvážit eh, koncept společné platformy, který vznikl současně platnou směrnicí, aby se zjednodušilo uznávání kvalifikace podle toho, co vím, od vstupu v platnost směrnice žádná nová platforma nebyla vytvořena. Je třeba tedy zvážit změny platných ustanovení. Děkuji vám a věřím, že spolupráce bude plodná s panem Spravodajem i s tínovými. Děkuji paní Steinruck a paní Turunen. Vielen Dank. Děkuji. Tady jde v podstatě o důležitý prvek integrace evropského pracovního trhu. Mnohé členské země dosud neimplementovaly tuto směrnici a také v oblasti uznávání je mnoho problémů a mnozí jsou zde výhodnění. Já si myslím, že tato zpráva a toto stanovisko, to je dobrý začátek. Já souhlasím s řadou bodů, ale domnívám se, že je tady ještě co doplnit a také vím, že kolegové ze socialistické frakce budou předkládat pozměňovací návrhy. Pro mě je důležité zapojení sociálních partnerů a zaměstnaneckých svazů při implementaci a zjednodušování procesu. Jde také o rychlejší a transparentnější uznávání také v oblasti regulovaných eh, povolání které podléhají eh, obecnému uznávacímu řízení. A myslím, že odtud pramení většina problémů. Sociální partneři by měli vypracovat spolu s komisí snadnější úpravu. Národní kontaktní místo pro koordinaci implementace a předávání informací občanům by také bylo možné považovat za důležitý krok. Modernizace režimu eh, musí brát úvahu to, že zde máme mnoho souvisejících iniciativ eh, těchto instrumentů na evropské úrovni, jako je boloňský proces, evropský kvalifikační rámec a také doporučení EU pro neformální vzdělávání. Domnívám se také, že do budoucna je třeba uvažovat o tom, jak dále zacházet s pokračujícím vzděláváním. To je eh, do budoucna něco, čemu budeme muset eh, věnovat větší pozornost. A na závěr eh, nemůžeme nikoho nechat stát venku. Hovořím o případech, kdy nedojde k uznání nebo jenom částečnému uznání. Tady je třeba uvažovat o specifických opatřeních, které by byly takovým můstkem do evropskému eh, trhu práce bez hranic a já doufám, že budeme eh, ve společném zájmu dobře spolupracovat. Děkuji. Thank you. Uh, Mrs. Turin, please. Thanks a lot, Mrs. Chair. Děkuji, uh, paní předsedkyně. Nejdříve obecná poznámka. Jako eh, členka výboru IMCO eh, mohu sdělit, že na tom teď také pracujeme. V současné době eh, máme dobrý pracovní dokument od zpravodaje mm, a rozhodně podporuje výbor IMCO, ale tohle vnímám No, prostě to, tohle téma má velmi silný rozměr zaměstnanosti, takže je přirozené, aby tento výbor se do toho pustil intenzivně možná ještě více, než eh, jsme to zatím učinili v této debatě. Možná, že by bylo dobré to probrat s IMKem společně. Eh, opravdu jedná se o průřezovou eh, mm, otázku. Ráda bych poukázala na tři věci. Za prvé, a předložíme také pozměňovací návrhy k ním. Za prvé odstavec dvě. My plně podporujeme to, co je zde uvedeno, že se podporuje účinné fungování trhu práce a posílení hospodářského růzu a konkurenceschopnosti a tak dále. Ale eh, myslíme si, že je třeba vyvážit tyto cíle a potřebu zachovat možnost, aby členské státy mohly vynucovat profesní pravidla o spravedlněná veřejným zájmem, jako je ochrana životního prostředí, eh, veřejná bezpečnost a sociální standardy, zdravotní standardy a tak podobně. Takže eh, to je pořád takové to dilema, které musíme nalézt rovnováhu. Za druhé je tady to, ty rekvalifikace, eh, přeškolování a také uznávání eh, školení v jiném členském státě. A za třetí, to, co je v zelené knize komise, to znamená ta profesní karta. Tohle je ta velká nová věc a já si myslím, že my bychom to jako výbor měli podpořit. Jenom tu myšlenku na takovouhle kartu a mm, na to, jak by měla být eh, funkční cena. Potřebujeme, eh, aby byla podložena dobrým systémem, eh, protože jinak to nebude dávat příliš velký smysl. Takže to jsou tři věci, které bychom k tomu přidali. Každopádně je to dobré východisko, jak říkáte. Pane Helmajer, nemyslím, že tady nad tím se velká rvačka nestrhne. Děkuji. Nejsou-li eh, žádné eh, další připomínky, dám slovo Rogeru Helmanovi jménem zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně, a poděkoval bych i kolegům eh, za jejich důležité příspěvky, které samozřejmě vyřídím panu Cebrnochovi. A jsem si jist, že on jim bude věnovat náležitou pozornost. Myslím, že teď nemám, co bych dodal dalšího. Děkuji. Já vám děkuji. A nyní uh mohu říci, že lhuta pro předložení předpozněcí návrhu je 23. srpna v poledne a 8. září eh, se budou projednávat a 19. na výboru se budou eh, eh, se o ně bude hlasovat. Takže také hodně práce přes léto. A teď velice brzy na našem pořadu jednání tady máme pana Davida Michaelse, který je státní tajemník pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci z Ministerstva práce USA byl pozván, aby eh, nám eh, řekl něco o tom, co dělají ve Spojených státech v oblasti BOZP. Eh, tato výměna názoru bude užitečná při přípravě zprávy z vlastní iniciativy k strategii v BOZP 2007 až 2013 nebo o jejím naplňování v polovině období v současné době ji připravuje paní Perskary Madely a máte slovo zhruba na 10 minut. Eh, paní předsedkyně, eh, vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, vážení hosté, je mi osobním potěšením a profesní ctí před vámi dnes vystoupit. Jsem velice rád, že mohu Eh, vycestovat do Bruselu, eh, eh, skvělého mezinárodního města, které je zakotvené v historii a dlouho uznávaným centrem pro myšlení a řešení problémů. Vyřizuji vám vrhlé pozdravy ministrině práce Hildy Soli ze Spojených států. Velice stručně budu hovořit o stavu BOZP ve Spojených státech a příležitosti, které vidíme pro globální pokrok prostřednictvím spolupráce s Evropskou unii. Já jsem profesně epidemiolog Eh, svou kariéru jsem věnoval hledání, měření a prevenci eh, mm, pracovních nehod, které můžou zásadně ovlivnit lidské životy. Teď eh, jako správce agentury v USA, která, má, která je pověřená ochranou BOZP, Mm, jsem velice rád, že můžeme eh, se setkat s kolegy v EU a zabývat se spoluprací. Letos si připomínáme v 60. výročí na naší eh, agentury. Před 40 lety americký kongres eh, schválil, tedy zareagoval na špatnou situaci a schválil a příslušný zákon o BOZP a poskytnul práce, nové základní právo na bezpečnou práci. V současné době Eh, nebo před tím eh, zákonem eh, přišlo o život pravdě, průměrně 38 lidí za den při práci. Dnes je, dnes je to v průměru 12 více než 4,5 tisíce lidí tedy eh, za eh, rok. Každý rok nespočetné tisíce eh, lidí zemře na nemoci z povolání a každý rok přes 3 miliony lidí je zásadně vážně zraněno. Tady hovoříme o spáleninách, v modřinách, zlomených kostech a amputacích. A samozřejmě situace je pravděpodobně ještě horší, protože eh, ne všechny eh, úrazy se hlásí. Tohle jsou ovšem hlavné statistiky, nepostihují eh, ten skutečný lidský a sociální rozměr. Potřebujeme si mm, mm, Eh, připomínat, eh, že statistiky jsou eh, lidé, kteří utrpěli v nějakou újmu. Tohle všechno způsobuje také problém naší společnosti a ekonomice. Jsou tady věci, jako jsou špatně kontrolované vystavení chemickým rizikům, stárnoucí pracovní síla, nové technologie a neznámá rizika, dočasní a agenturní pracovníci, často nevzdělaní v BOZP eh, eh, a pracovní eh, síla, která má jazykovou bariéru a je proto vystavena k, eh, vůči eh, v újmě a v zranění více. Eh, tohle máme společného v USA i v EU. Jak zajistíme, jak se dostaneme k těmto lidem a poučíme je o nebezpečích? Další mm, problém je, aby lidé náležitě chránili v malé podniky, nebo aby malé podniky náležitě chránili své zaměstnance v Americe se ukazuje, že sedmkrát častěji jsou jejich zaměstnanci předmět předmětem smrtelného úrazu. Vzhledem k tomu, že máme tolik společných problémů, tak je jenom logické, abychom spolupracovali na hledání řešení. V roce 1995 obě strany podepsaly novou transatlantickou agendu na rozšíření a prohloubení spolupráce mezi Spojenými státy a EU v celé řadě otázek. Od té doby eh, pracuje pracovní skupina pro zaměstnanost a pracovní záležitosti, eh, ze které jsou zástupci amerického ministerstva práce a EU a, a, uspořádala eh, jednání a semináře a konference k výměně eh, myšlenek v celé řadě věcí, včetně BLZP. Cílem je a bude pomoci tvůrcům politiky na obou stranách Atlantiku první konference eh, k BOZP proběhla v Lucemburku v roce 1998 a s tím mohu eh, skonstatovat, že úzce spolupracujeme nyní už na eh, přípravě sedmé společné konference, která proběhne v Bruselu za rok. Včera jsem jednal s Kusem Richelem a s Amingo Silvou na, v rámci bilaterální diskuse a doufáme, že uspořádáme další vzájemnou konferenci na základě našeho posledního společného americko-evropského jednání v Bosnu naše agentura navázala kontakt s Evropskou agenturou a jsem rád, že posilujeme vazby Jedna věc, na kterou se soustředujeme, je nyní eh, v rakovina z povolání. I když nemáme příslušné studie, tak to ukazuje, že eh, tak eh, se ukazuje, že to zabíjí tisíce lidí ročně. Já jsem velice rád, že se znovu zaměřujete i vy na tuto otázku. Je tedy důležité, abychom se přenesli přes asbest a zaměřili se i na další Eh, dobře známé karcinogry, jako je eh, silikon, a také, eh, abychom se snažili kontrolovat ty, které nejsme schopni kontrolovat. Tady v Bruselu jsem s potěšením se setkal s ředitelem Evropské chemické agentury Hertem Dancetem, a probrali jsme, jak REACH může prospět pracujícím na obou stranách Atlantiku. Spojená, Spojené státy brzo přijmou globální harmonizovaný systém pro komunikaci o nebezpečích, který se používá tady v EU. Jednotný globální přístup, přístup ke klasifikaci chemikálií, označování a příprava podkladových materiálů chemikáliím sníží riziko pro pracující a zátěž pro zaměstnance a usnadní obchod. Opravdu Spojené státy Evropa se shodnou na tom, že bezpečná výroba a nakládání s chemikáliemi jsou velkým úkolem. Naše stanovisko je jednoduché a čaré. My si myslíme, že odpovědná pozice, které, jak, kterou jakýkoliv výrobce a vývozce hazardních nebezpečných materiálů by měla být označena jako obsahující nebezpečné produkty. Ve 20. století jsme se snažili Eh, omezit nebezpečí na pracovišti. Posouval, eh, před, předpisovali jsme konkrétní eh, postupy, ale nestačilo to. Je zřejmé, že je třeba zcela nové paradigma k tomu, abychom dělníky i zaměstnance, zejména v malých a středních podnicích, více zapojili do BOZP. Konkrétně potřebujeme změnit kulturu na pracovišti, podpořit zaměstnance i zaměstnavatele, aby společně řešili otázky BOZP ve Spojených státech se snažíme prosazovat programy prevence v úrazu a nemocí e, z povolání. Celá řada malých podniků e, už e, naplnila tyto programy a první výsledky se ukazují. Zabraňuje se úrazům a zachraňují se životy. Spojené státy a EU mají společnou vizi. Tyto prevenční programy jsou nezbytné pro zlepšení BOZP na, na, nejnovější, na poslední konferenci eh, třístranná pracovní eh, skupina eh, dosáhla koncenzu k ohledně v obsahu nezbytných prevenčních programů. V současné době vyvíjíme nástroje, kterým budou moci tyto programy být implementovány. Naše přístupy mají hodně společného, neustále stejně jako vy revidujeme strategický plán, abychom poměřovali svůj úspěch Eh, bavíme se sociálními partnery a, a ti nám pomáhají eh, přizpůsobovat priority. Není proto překvapivé, že Spojené státy a USA eh, jednají, vyměňují si myšlenky a hledáme řešení společně. Máme prospěch z vlastních z názorů a tím zlepšujeme podmínky pro naše pracující ekonomiku i společnost. Eh, naše eh, výzvy jsou stále eh, mm, více propojené. V současné době 10% zaměstnanců v EU je zaměstnáno Americ, tedy s firmami vlastními Američany a naopak. Máme, globalizovali jsme práci a zaměstnanost, ale neglobalizovali jsme ochranu pracujících srovnatelně a to musí být naším sdíleným gólem. Když pracujeme na ochraně zaměstnanců i v EU, e i v USA, tak musíme také zvážit svou širší roli v globalizaci globální ochraně pracujících pokud eh, se domníváme, že všichni pracující mají právo eh, se vrátit eh, domů bezpečně ke své rodině na konci směny, tak musíme mm, řešit širší kontext. Je to otázka globálních lidských práv. Nemůžeme se vyhnout důležité otázce, jak zodpovídáme za pracující v rozvojových zemích, kteří držou v nebezpečných podmínkách a mm, vyrábějí spotřební zboží pro Evropu nebo Spojené státy. Když spotřebitele eh, produktu, eh, nebo jako spotřebitele eh, produktu máme povinnost zajistit, aby ti lidé neohrozovali své, mm, své zdraví. Je tedy eh, třeba v rámci tohoto transatlantického týdnu eh, mm, poukázat na tuto otázku a na to, že Evropská unie a USA tady sdílí své cíle. V dobách ekonomické krize se na obou stranách Atlantiku eh, obáváme, že některá pravidla omezují obchod a potom ztrácíme, o, ztrácíme pracovní místa a znevýhodněme podniky. Ale ve skutečnosti eh, v globální, eh, na globálním konkurenčním trhu nemůžeme mít eh, plýtvající neefektivní průmysl a nic není více plýtvajícího a méně efektivního než lidé, kteří umírají z něčeho, čemu se dalo předejít. A nesmíme zapomínat, že každý rok Eh, se eh, odkládají eh, v různé, různá, různé ochranné předpisy. Je třeba smysluplných pojistek, tak abychom byli efektivnější, produktivnější, inovativnější a konkurenceschopnější a ziskovější. Empirické důkazy jsou jasné. Předpisy nezabíjejí pracovní místa, ale naopak brání lidem, aby se při práci zabili. Eh, v těchto eh, v náročných dobách z USA Spojené a Evropa eh, spolupracují více než kdykoliv předtím a já jsem si jist, že společně se nám podaří zachránit životy a zlepšit Eh, zdraví eh, pracujících na obou stranách Atlantiku. Eh, nastala doba pro optimismus, představivost, mm, odvahu a směle kroky a to Evropská unie i Spojené státy bohatě umí. Závěrem bych rád poslancům Evropského parlamentu rád poděkoval za jejich angažovanost v otázce BOZP. Také eh, bych rád eh, eh, řekl, jak si vážím přínosů doktora Juka Takali, ředitele Evropské agentury. On brzo odejde z mezinárodního panelu a jeho příspěvek byl obrovský v oblasti VOZP. Přejeme mu hodně úspěchu v jeho snahách vytvořit globální síť na podporování zlepšování podmínek na pracovišti. Rád také bych vyřídil, tedy popřál hodně úspěchu nadcházející ředitelce paní Kristě eh, Sedláček. A závěrem mohu říci, že se také těším na trvalou eh, transatlantickou spolupráci při řešení globálních problémů a hledání společných řešení. Děkuji vám. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Our first um, question is, uh... A paní Jazlověcká se chce něco zeptat. Paní przewodnicząca, gratuluji panu. Děkuji a děkuji i za skvělé vystoupení. Zasloužíte si potlesk. Ve vašem úvodu jste hodně hovořil o právech pracovníků, hovořil jste o odpovědnosti, ale když jste zmínil odpovědnost, tak jste ji situoval zejména na straně zaměstnavatele. Chci se zeptat, zda se domníváte, že pracovník je dostatečně odpovědný když pracuje, že musí pracovat odpovědně, aby na sebe nebral riziko, ani na sebe, ani riziko na zaměstnavatele, aby se nevystavoval riziku. Pokud jde o uvědomělosti pracovníků, tak ta neustále klesá. Máme povědomí o právech a několik odpovědnosti. Velká Británie publikovala informace o amnézii. Lidé ve věku 40 nebo 50 let trpí amnézií. Já bych se zeptat, zda Spojené státy také provádějí studie a co z nich vyplývá. A do jaké míry stres má vliv na amnézii. Thank you. Uh, Mr. Serkis, follow... Děkuji, pan uh, a potom paní Děkuji, paní předsedající. Velmi stručně, ale já samozřejmě eh, bych chtěl přátelsky poděkovat eh, Davidu Michaelsovi za prezentaci. Už je to dávno, co jsme naposledy slyšeli něco z druhé strany Atlantiku. Eh, hodně se mluvilo o válkách, ale teďka konečně hovoříme o kooperaci, partnerství a o lepším světě. Nemusí to být silnější svět, ale spravedlivější. Eh, tenemos muchas capacidades y muchas responsabilidades. Já jsem velice rád, že probíhá transatlantický dialog. My máme spoustu všelijakých možností, ale máme také eh, společnou zodpovědnost my nejsme jen tak nějaké země, my jsme vedoucími zeměmi na celém světě a máme obrovské zásoby myšlenek a znalosti a e, naše vlastní obyvatelstvo, to je prostě obrovská hodnota. A myslím, že ještě musíme toho udělat hodně, aby to byl lepší svět pro všechny do budoucna. E, a já moc děkuji za ten čerstvý vzduch, který jste nám tady přivezl z poza Atlantiku. My jsme mnozí ztratili naději, že od tamtud někdy něco zafouká. A můžeme říci, že doufáme, že to není konec. To je začátek nové éry spolupráce. Příští rok budeme mít konference a budeme pracovat v Mezinárodní organizaci práce a eh, my se těšíme na americké přátelé. Dnes odpoledne jsme si vyslechli mnoho zajímavých myšlenek. Eh, tradiční metody nestačí v dnešním globální světě. My potřebujeme politiku preventivní a náš přístup musí být proaktivnější, abychom zvládali eh, choroby a zdravotní rizika při práci. Já bych tedy vám chtěl, pane Michaelsi, popřát všechno nejlepší a doufám, že se nevidíme naposledy. A já ještě taky doufám, že eh, příště vám zařídíme lepší počasí, ale bohužel tady to tak prostě chodí. Děkujeme pan, de, paní Deli. Děkuji za vaše vystoupení, které nám skutečně připomíná, že existuje základní právo na zdraví. To je prvotní věc a všichni pracovníci musí mít eh, zaručené pracovní podmínky, což má dopad na jejich zdraví, na jejich bezpečnost, ale hlavně na jejich důstojnost. Mít příhodné podmínky na pracovišti. To znamená také mít, vnímat eh, stres, vnímat eh, obtěžování a šikanu. A to také souvisí s organizací práce v jednotlivých podnicích. Hovořil jste o finanční krizi, hovořil jste o ekonomické krizi a to vše mění situaci na trhu práce. Narůstají nejisté formy práce. Čím dál více se objevuje staré strašidlo, které znamená, že se objevují krátkodobé smlouvy a podniky neinvestují do prevence, což by měla být priorita, protože následky jsou velmi závažné. Víme, že v Evropě náklady na nemoci z a nehody při práci představují 5,9 evropského HDP. Tedy vzniká nová kultura a je třeba, aby tyto podniky respektovaly kulturu prevence a blaha pracovníků. Připomenu, co jste řekl, dnes je třeba skutečně volat na poplach, co se týče nárůstu výskytu rakoviny související s výkonem povolání. A i tady je třeba volat na poplach u veškerých nových chemických látek, které se objeví na trhu, tedy vytvořme skutečně všedné zásady obezřetnosti a dejme si prostředky, aby tyto látky byly podrobeny schvalování. A s velkou radostí si čtu vaše publikace. Jste naším klíčovým partnerem a sleduji podrobně vaši práci. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Děkuji. Eh, než bude čas na odpovědi, eh, taky bych měla pár otázek. Ehm, tak eh, k nám také přichází do výboru také příslušný předseda výboru a mě by zajímalo, jestli také vy jste měl nějaké kontakty Eh, momentálně se třeba hovoří o eh, dobrovolném etickém kodexu, ale zajímalo by mě, eh, jakým směrem se ubírá o ve Spojených státech, pokud se týče muskulárně skvělý, tedy poruch svalového a podpůrného systému. Čili Eh, abychom prostě měli takovou nějakou představu o tom, eh, co se děje ve Spojených státech, možná tyto dvě témata by nás zajímaly. A také, když hovoříme o spolupráci, eh, možná, že dlouhodobě by bylo dobré se prostě do nějakých globálních iniciativ, možná, že teď na to není vhodná době, ale možná dlouhodobě ano. Takže teď je čas na vaše odpovědi. Děkuji. Já jsem eh, velice vděčný za toto vřelé přijetí a já se pokusím odpovědět na tyto otázky pořadí. Tak za prvé eh, práva a zodpovědnosti eh, pracovníků a zaměstnanců, tak já to můžu říci z mm, našeho hlediska. Podle zákona je povinností zaměstnavatele Eh, zajistit bezpečnost na pracovišti. Eh, tam se nehovoří o eh, odpovědnosti pracovníků, protože pracovníci mají vlastně přirozenou motivaci, aby se řídili všemi příkazy a předpisy v zájmu bezpečnosti. No a my se tady, tady s tímto obracíme na zaměstnavatele, poněvadž oni to musí poskytnout a zajistit. Občas se stává, že trošku eh, nevnímáme skutečné příčiny nemocí a úrazu. Samozřejmě na straně pracovníka je možné udělat nějakou chybu a potom dojde ke zranění. A tím pádem je to jeho chyba. Ale je samozřejmě nutné vytvořit takové podmínky, aby i když pracovník udělá chybu, tak aby se nezranil. A to je potom otázka toho správného vybavení a podobně. Čili toto je, tak toho přistupujeme k zaměstnavatelům. Říkáme vám, že říkáme jim, že musíte zajistit podmínky, aby nedokonalo ke zraněním a musíte vyžadovat plnění všech předpisů od svých pracovníků. Takže tak nějak to u nás je. Eh, otázka vzdělávání a školení, tak to je samozřejmě proces, který musí být trvalý a dynamický. Je třeba neustále lidem připomínat, eh, že je třeba pracovat bezpečně a mm, jaká upozorňovat na rizika. Dále bych chtěl poděkovat panu Cerkasovi za komentáře a já jsem velice rád. Eh, mm, těší mě, že mě takto vítáte a já mohu říci, že ze své pozice eh, v Obamové administrativě my tedy eh, vítáme tento vstřícný přístup evropských kolegů a máme se od vás hodně co učit. Eh, dále, vy jste tady hovořili o důstojnosti a organizaci práce. Samozřejmě z POZP to souvisí vždy, poněvadž nemůžete zajistit zdraví a Eh, ochranu prostě nějak eh, nadekretováním zhora. To je třeba zapojovat také pracující. Pokud tedy někdo je zraněn eh, nebo něco podobného, tak my samozřejmě chceme, aby to bylo vyšetřeno, ale pokud to mm, neudělají ve společném zájmu zaměstnavatel a zaměstnanec, eh, tak eh, to prostě není úplné. Tam musí být nějaká spolupráce. A pokud tam ta spolupráce je, tak eh, to potom samozřejmě taková ta, ta důstojná spolupráce z toho vyplývá si sama. Či a to je velice důležitá věc. Dále jste eh, hovořili o věci, na kterou jsme se soustředovali eh, v EU, mezi EU a OŠA. Eh, náš program RIČ určitě poskytne spoustu informací o tom, jak se mm, tedy více seznámit s riziky a my velice rádi budeme s vámi spolupracovat. A my se snažíme o to, aby se informace dostala také k pracovníkům. Když se hovoří tedy o eh, rýči, to znamená v podstatě z našeho hlediska ochrana proti různým látkám, tak eh, vy se často ptáte na tom, jakou legislativu máme u nás eh, v Americe. Já tady mám takový odznáček, to je kanár v kleci. A je, proč? Protože je to vlastně, eh, jako kdysi kanáci byli takový ti, takový ten, to signální zařízení pro hromadění škodlivých plynů v dolech. No a Eh, vlastně to je něco podobného. Eh, pracovníci jsou vystaveni vlivu různých chemikálií daleko více eh, než lidé jako spotřebitele a podobně. My tedy hovoříme o různých způsobech pomoci, ale mm, my to vidíme třeba Eh, v Číně, kde eh, pracovníci trpí eh, vážnými nemocemi a my tady vlastně nevíme, jak to působí na lidi, dokud se nějaká nehoda nestane. My, my to můžeme zkoumat pouze na pokusných zvířatech. A my tady skutečně velice rádi budeme používat informace, které jsou shromážděny prostřednictvím směnice REACH. A, a paní předsedající, muskulárně skeletální poruchy, tak eh, my zatím tedy máme informace, eh, které získáváme pouze, řekněme, na základě dobrovolnosti. Eh, my ten standard zatím na něm pracujeme, prakticky nemáme zatím adekvátní standardy, které by chránily pracující proti tomuto typu poruch. Já nicméně jsem optimista a také tedy podporují další pokrok. A Pokud se týče eh, elektromagnetických eh, eh, polí, tak tady vám nejsem schopen říct, jak to u nás vypadá. Děkuji. A já snad mohu jménem výboru říci, že to byla skutečně užitečná výměna názoru a děkuji vám mnohokrát, že jste mezi nás dnes zavítal. A samozřejmě, pokud chcete eh, zůstat ještě na další body programy, eh, jste vítán. Ovšem, eh, pokud máte jiný program, tak já to samozřejmě také pochopím. No a nyní plynule přejdeme ke zprávě Karimi Deli. Přeskum Evropské strategie bezpečné ochrany zdraví při práci na období 7 až 12. A než dám slovo Karimě Deli, tak eh, poděkuji našim eh, expertům, dám vám také slovo a dávám tedy 6 až 8 minut. Eh, je tak jako první zástupce DGM Employment Evropské komise. Thank you, chair. Děkuji vám. Pardon, 6 až 8 minut pan Kamarata. Tak eh, já doufám, že na to dobře vidíte. Především děkuji vám za to, že jste nás dnes pozvali z komise. A já tedy považuji za velkou čest, že eh, mohu eh, vás uvést do této problematiky z našeho hlediska Eh, této, eh, tohoto přeskumu. Já se dnes budu zabývat implementací současné evropské strategie a některými aspekty budoucího vývoje v této oblasti, a to zejména pokud se týče našich priorit pro budoucí evropskou strategii eh, v této oblasti politiky. My jsme si právě eh, vyslechli to, jak eh, velký vliv eh, mají pracovní úrazy a pracovní nemoci na lidi, na lidské utrpení a na ekonomické dopady po celém světě. Vidíme, že naši kolegové ze Spojených států mají vlastně stejné problémy s tím jako my rozvoj vhodné odpavě, odpovědi by se eh, měla opírat o kolektivní vyjednávání a eh, sdílení osvědčených postupů a to znamená také zapojení všech aktérů, národní, mezinárodní instituce, sociální partnery, další hráče a experty na všech úrovních. Této souvislosti velice rádi konstatujeme, že v EU se za posledních 20 let už eh, odehrálo mnoho pro zlepšení pracovních podmínek a prevence úrazů a chorob. A dnes BOZP patří k nejrozvinutějším oblastem evropské sociální politiky a je to také jeden z pilířů evropského sociálního modelu. Každopádně je jasné, že nemůžeme ignorovat výzvy, před nimiž stojíme eh, v této krizové době, která je tak těžká pro lidi, pro Evropskou unii a pro celý svět. Jak víte, evropské ekonomiky se s potížemi zotavují z krize a nadále přetrvávají nejistoty, pokud se týče síly, globálního oživení. V roce 2010 jsme zahájili práce na nové strategické agendě pro příští desetiletí, to je strategie Evropa 2020. Jde o strukturální reformy Evropy za účelem zrychlení růstu. A cílem je utvářet naši ekonomiku tak, abychom za deset let byli inovativnější, méně energeticky nároční, ekologičtější a nejvzdělanější a sociálně nejsoudržnější. Tato politika má významnou roli v této nové strategické agendě. My věříme, že snížení počtu Eh, nehod a zdravotních rizik, to určitě není eh, cíl jen tak samoučelný, to určitě má mnohé dopady, jak jsme si v poslední době vyslechli, ale my také se jsme přesvědčeni, že zlepšování politiky v oblasti BOZP eh, zvyšuje produktivitu a prodlužuje život, eh, tedy i ten pracovní život. V každém případě je jasné, že chceme-li těchto cílů dosahovat, bude třeba přizpůsobovat eh, politiky ke změnám, které probíhají ve světě a ve světě práce. Zde vidíte ty nejdůležitější aspekty. Především je to demografická změna, eh, přičemž eh, aktivní věk se prodlužuje. Dále je to eh, změna způsobu a schémat práce, což podléhá konkurenčním tlakům v globalizovaném světě. A to znamená také novou strukturu organizace a eh, lepší organizaci, pokud se týče tedy eh, různých eh, modelů pracovní doby. No a v neposlední řadě je třeba brát v úvahu důsledky technologických inovací, které vedou k novým procesům a produktům a samozřejmě také k novým rizikům. V této souvislosti se také domníváme, a je to de facto také záměr a duch strategie 2020, že lepší kvalita práce a lepší podmínky hrají důležitou eh, roli eh, v zvyšování konkurenceschopnosti a je to de facto podmínka přežití evropských firm. Samozřejmě, že také zlepšování pracovních podmínek eh, je také velmi významným faktorem. Za druhé, zlepšování kvality práce také patří k významným eh, instrumentům dosahování udržitelného pracovního života. pracovní nasazení bývá dnes intenzivnější a e, také lidé často musí měnit zaměstnání a je samozřejmě jasné, že e, bezpečnost a ochrana zdraví při práci je tady naprosto klíčovým faktorem. A to po celou dobu pracovního života. To znamená, že v duchu nové evropské strategie 2020 je zlepšování kvality práce přirozeným doplňujícím prvkem eh, života, zvyšování produktivity a tak dále. Úplný obraz současné situace musí vzít v úvahu také eh, určité, řekněme, tradičnější ukazatele To vlastně ukazuje, jak náročná je tato situace a co můžeme do eh, budoucna zlepšovat. Například eh, počet eh, smrtelných úrazů je pořád nepřijatelně vysoký. A toto jsou čísla, která pochází z nedávné publikace Eurostatu. Jak vidíte, v roce 2007, což je referenční rok této statistiky, jsme měli eh, více jak pět a půl tisíce mrtvých na pracovišti. Téměř 3% eh, pracovníků eh, měla nějaký úraz na pracovišti, který si vyžádal víc než třídenní absence a 8,6% ohlásilo zdravotní problémy související s prací. No, já to nechci dále eh, rozvádět, abych nezdržoval. Na příštím eh, snímku, prosím. Je uveden důvod, proč v roce 2007 komise eh, přijala svoji strategii zlepšování prostředí na pracovišti a při zapojení všech zainteresovaných stran. Znamená to také integraci BOZP do dalších eh, podstatných eh, oblastí v Evropě. Eh, letos v dubnu komise uveřejnila přeskum v poločase a hlavní závěry, které z toho vyplývají, jsou celkem jasné. Domníváme se, že navzdory všem významným změnám, k nímž došlo od roku 2007, eh, zejména tedy ta ekonomická a finanční krize, eh, tak přesto tato strategie je nadále platná a vhodná. Jejím hlavním cílem bylo zredukovat trvalým způsobem množství úrazů. Máme zde ten ambiciozní 20% cíl. Konečné posouzení skutečné účinnosti této strategie bude možné, až bude mít k dispozici data pro rok 2012, ale zatím máme pouze odhady trendů za první tři léta implementace této strategie a ta potvrzují obecný systém redukce, eh, redukce úrazu na pracovišti a nemocí z povolání. Eh, my se domníváme, že navzdory dosaženému pokroku je třeba pokračovat v práci. A já zde mám seznam několika priorit. Tak především chceme nadále Eh, zjednodušovat stávající legislativu. Především jde o směrnice číslo 40 z roku 2004 o elektromagnetických polích. Eh, nový návrh byl už schválen v komisi a myslím, že již eh, byl předán legislativním institucím. Další významnou iniciativou o které jsme se zmínili dříve, je nová směrnice o ergonomii. Tále chceme konsolidovat a rozvinout pozbudivé výsledky z první fáze implementace při eh, přijímání národní strategie BOZP, dále pracujeme na společných eh, monitorovacích nástrojích eh, pro tu oblast. No a v neposlední řadě chceme provést finální vyhodnocení této strategie a chceme připravit eh, novou strategii po roce 2012. V současné době, prosím další snímek, probíhají konzultace a tento proces by nám měl pomoci stanovit priority na příští období a ty by měly být v souladu se strategií Evropské unie na rok 2020. Nová strategie samozřejmě poskytne politický rámec pro BOZP a my bychom byli rádi, aby tato strategie se stala jakýmsi plánem pro implementaci nové strategie. To je pro tuto chvíli všechno a samozřejmě jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Um, Děkuji. Já vím, že eh, jste hovořil déle, než jste měl, ale eh, přišlo mi to velice zajímavé, tak jsem vám do toho nechtěla skákat. Eh, ale teď bych dala slovo panu Sakalovi. Eh, kdyby vám to trvalo tak 6 až 10 minut, tak by to bylo ideální. Předpokládám, že vás nemusím představovat. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Vážení poslanci, hosté a přátelé, v návaznosti na předchozí debatu bych mně se to opravdu líbilo, jak jsme tady slyšeli, jak David Michaels říká, že regulace že eh, předpisy nezabíjejí eh, pracující, ale zabraňují, eh, aby pracující byli zabíjeni při práci. Já si myslím, že to velice dobře vystihuje podstatu a souhlasím s ní na 110%. Každý rok v Evropě přijde o život 168 tisíc lidí kvůli práci. Tohle jsou čísla Mezinárodní eh, organizace práce. To číslo může být, eh, eh, se nám trochu zvětšilo, i když pracovní úrazy jdou dolů, tak nemoci z povolání jdou nahoru. Valná většina z nich valnou většinu z nich lze zabránit prevencí. Eh, potom eh, velk, asi třetina z toho, nebo 30 tisíc, pardon, eh, je daná asbestem. A my proto podporujeme globální zákaz asbestu. Kromě toho tady máme lidské utrpení, které je způsobené s všemi těmi pracovními úrazy, které vedou k neskovnosti. 7 milionů lidí v utrpí pracovní eh, úraz. 20 milionů pracovníků eh, v Evropské unii eh, ohlásilo v roce 2017 podle čísel Eurostatu zdravotní problémy související s prací. Řada pracujících je potom omezena v každodenní činnosti a vede to k dlouhodobé pracovní neschopnosti. Takže eh, kromě eh, lidských nákladů musíme tady také eh, odhadovat ekonomické náklady. Mm, Australané to odhadují na 5,8 HDP. My k tomu zatím nemáme čísla, ale budeme na tom pracovat. Já už ne, ale moji kolegové příští rok ano, tak abychom to mohli lépe odhadnout. Dále, a to je skutečný problém, řada lidí není schopná pokračovat v práci až do důchodu kvůli nějaké nemoci z povolání. To znamená, že přicházíme o lidi eh, vzhledem k tomu, že musí eh, odejít eh, z práce a kvůli pracovní neschopnosti. Eh, ty sumy jsou potom eh, astronomické. Dobré je, že nám klesá počet úrazů v Evropě, ovšem eh, další aspekty kvality práce, jako intenzita práce nebo přístup ke školení, se nezvýšily a můžeme očekávat, že zdravotní problémy související s prací porostou. Takže jaké nejdůležitější změny musíme mít na paměti? Za prvé, když si vezmete pracovní eh, sílu vzhledem k tomu, že nám neroste eh, počet populace, tak eh, je zřejmé, že se zvýší úřední věk odchodu do důchodu a očekává se například, že bude eh, zaměstnáno i mnohem více žen. Zaměstnanost žen v některých typech povolání znamená že oproti mužům, že oni eh, trpějí častěji nemocemi Eh, svalově kosterního jako aparátu a eh, nakažlivými nemocemi jsou také vystavené psychosociálním rizikům, protože pracují s klienty, s eh, žáky, studenty a tak podobně a také jsou omezeny biologickými faktory protože například pracují ve zdravotnictví nebo v kadeřnictví. V je zřejmé, eh, že na druhou stranu tady máme eh, mladou eh, populaci, která ovšem pracuje ve vysoce rizikových sektorech, jako je stavebnictví a zemědělství a pravděpodobně nebude tak dobře bezpečnostně vyškolená a, nebude snadno chápat pokyny v svém jazyce. Také populace eh, stárne a lidé narození po válce už se dostávají eh, do důchodu a lidé, eh, kteří se narodili kolem roku 68, teď budou způsobovat nárůst tedy pracovní populace. Ale představte si, až to začne klesat po roce 2040. Delší zaměstnanost bude lepší pro ekonomiku, ale musíme pamatovat na to, že eh, tady bude taky řada eh, latentních nemocí, eh, se kterých se stanou problémy. Problém, jako jsou bolesti zad nebo poruchy horních končetin a, a nebo věci dané z expozice vůči nějakým látkám po dlouhý pracovní život budou působit problémy mnohem méně eh, kvalifikovaných nebo málo kvalifikovaných eh, manuálních pracovníků si myslí, eh, že bude schopno ještě v 60 pracovat, dělat svou stejnou práci na rozdíl od vzdělaných lidí. Potom řada žen a řada lidí pracuje na vlastní no, na volné noze v jako samostatně výdělečně činné osoby eh, mají několik prací najednou a jak je pokryjeme eh, preventivními opatřeními, jak budeme sledovat jejich eh, zdraví a tak dále. Toť otázka. Jsme svědky neustále v expanze sektoru služeb, který už teď představuje tři čtvrtiny všech pracovních míst v Evropě. musíme eh, si eh, dobře sledovat, dobře známe eh, riziko nehod. Ehm, mm. A samozřejmě je, máme tady tradiční ehm, sektory, ale na druhou stranu jsou tady také problémy BOZP v službách. Pokud se podíváte na nejčastější pří, příčinu ehm, pracovní schopnosti dnes, tak jsou to zejména bolesti zad, ale Eh, také eh, na, máme hodně neschopnosti eh, vzhledem k psychosociálním problémům, jako je stres nebo vyhoření. Ty mohou vést ke dlouhým absencím a není to závislé na věku. Například ženy 30 až 45 už nebudou, některé mnohé už nebudou často schopné se vrátit do práce. Za třetí, pracoviště samotné se mění. Technologické změny pokračují, eh, jsou tady nové způsoby práce a nová eh, rizika. Lidé stále častěji budou pracovat mimo tradiční kancelář nebo výrobní eh, závod, buď u klienta, doma a nebo na cestách. Řešením je, další slide prosím, zlepšit pracovní životy tak, aby bylo možné pracovat i po eh, věku eh, do důchodu a ne eh, přestávat s prací 7 než 10 let, až 10 let dříve, než je oficiální odchod do důchodu. Statistiky Mezinárodní organizace práce VHO a Mezinárodního panelu pro pracovní živost, u kterého já budu do budoucna pracovat, se musí použít eh, k investicím do trvale udržitelného pracovního života. Je třeba zajistit, aby naše eh, eh, legislativa, obecné zásady, technická pomoc a monitorovací systémy tohle všechno zvládly. Důležitou součástí je pochopit, jak BOZP se každodenně eh, řídí na pracoviště moje vlastní agentura, velice aktivně v poslední eh, době eh, zaprvé k tomu přistupovala tím, že že dělal průzkum praxe BOZP a za druhé používala jeden z nejslibnějších nástrojů pro pracoviště, který byl dodnes vyvinut. Na základě 36 tisíc rozhovorů jsme došli k závěru, eh, eh, že eh, v manažeři si myslí, že je velký problém s stresem a že to souvisí potom s úrazy a s poruchami svalově kosterního aparátu. Tam jde o to, že tohle všechno je preventabilní. My máme konkrétní odpovědi. Já bych vám použil, doporučil použít části tohoto průzkumu, co by ukazatele pokroku eh, pro eh, nadcházející evropské studie. Už jsme také hovořili o našem nástroji eh, pro online posuzování rizik. Původně vyvinuli v Holandsku a teď se zavádí v několika dalších členských státech s pomocí partnerů na národních úrovni zejména malých a středních podniků, má pomoci těmto podnikům posoudit rizika. Je to praktický, praktická pomůcka a která může zachránit eh, život a eh, omezit byrokracii. A potom poslední věc. Průběžné, eh, průběžná revize stávající strategie nám umožňuje zásadně se zamyslet nad tím, co je třeba udělat. A já bych vás rád vyzval, abyste použili ty údaje, které vám poskytujeme, použijte data, která jsou tady z Evropské observatoře pro rizika a která obsahují statistiky za poslední 20-30 let. Použijte tyto údaje při tvorbě politiky pro naše budoucí generace. A pamatujte, nejenom popisujeme problémy, ale poskytujeme řešení. Dobré řešení je snadno uživatelné a má vést k zvýšení produktivity v evropských pracovišť. Pamatujte na náš slogan dobré praco- nebo zdravé pracoviště je dobré pro vás i pro biznis. A poslední věc osobní. Já jsem tady naposledy v, na tomto výboru a odcházím tedy v září ze své funkce a já mnohokrát děkuji za veškerou vaši laskavou podporu za tak dlouhá léta. Já jsem s velkou radostí tady dnes také udělal Davida Michaelse a jsem si jistý, že naše spolupráce bude pokračovat. A také jsem si jistý, že naše mezinárodní spolupráce eh, je stále velmi živá a A, a také tady vidím a, eh, rád Kristu Sedláček, když sám a, eh, možná větší boty, ale vím, že jinak v jejich rukou naše agentura bude velmi bezpečná. Takže eh, jí přeji hodně úspěchu do budoucna a vám děkuji, paní předsedkyně, stejně jako všem eh, poslancům Evropského parlamentu za trvalou podporu při naší práci. Thank you very much. Děkuji. Jsem si jistá, že potlesk je také odměnou za vaši práci v uplynulých letech. Děkuji za sebe a za zbytek výrob. A nyní pan Bela je výzkum ředitelem Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Dámy a pánové, vážení poslanci, nejdříve děkuji za to, že jste pozvali Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek na své jednání o evropské strategii a o zprávě, kterou provedete. Já sám předložím to, co tripartitní orgán Eurofound, kdy jsou zúčastněny instituce národní i evropské, Jaké je tedy přispění naší komunitární strategii? Náš první naše šetření o pracovních podmínkách. Nadace provádí toto šetření od roku 1990. Týká se reprezentativního vzorku ve všech eh, zemích Evropské unie, 34 zemí celkem, kde je kladena řada otázek týkající se ovzduší, prostředí a pracovních podmínek obecně. Naše šetření nám umožňuje zaznamenávat změny v čase. Umožňuje nám zjišťovat, zda dochází k pokroku či ústupu. Umožňuje nám rozpoznávat rizikové faktory a umožňuje také jednotlivým subjektům zakročit. Ať už jde o sociální partnery nebo zástupci politické sféry. Dovolte mi definovat tři, čtyři hlavní body v našem šetření. Za prvé, intenzita práce. Když hovoříme o intenzitě práce, odkazujeme na pracovní tempo, na, které, kterému je podroben svět práce, pracovníci v podnicích. Pracovní tempo se zvýšilo v posledních 20 letech, ale zdá se, že se nyní na vysoké úrovni stabilizuje. Pracovní tempo bude ukazatelem pro to, abychom dále v té prezentaci zjistili, jaké riziko to může představovat. Fyzické požadavky, tedy nést eh, těžkou, těžká břemena, pracovat v obtížné pozici, využívání rukou a paží opakovaně, tedy fyzické požadavky při práci jsou stejné jako před 20 lety. A to i když svět práce nebo ekonomika se změnily. To jest méně v oblasti průmyslu a zemědělství, ale více v oblasti služeb kde převládají ženy. Třetí prvek, samostatnost na pracovišti. To je být schopen ovlivnit rychlost, pořadí pracovních úkonů. A to je vlastně prostředek, jak rozvíjet eh, pohodu na pracovišti, jak eh, poskytovat pracovníkům a pracovnicím prostředky, aby se mohli řídit. Samostatnost na pracovišti je stabilní. To znamená, že nedošlo k nárůstu. Avšak, když hovořím obecně, existují ohrožené skupiny, manuální pracovníci mají nejmenší míru samostatnosti. Pokud samostatnost na pracovišti je také předpokladem prevence na pracovišti. A pokud zjišťujeme, že intenzita a fyzické požadavky na pracovišti narůstají, tak jsme v situaci, kdy poptávka roste a kontrola práce zůstávají stejné, ale pracovník má menší míru samostatnosti. Takže to je zdrojem stresu, zdrojem tedy menší kontroly nad vlastními pohyby. Intenzita práce, fyzické požadavky na práci, to je také zdrojem poruch pohybového ústrojí. Dovolte mi, paní předsedkyně, zmínit jeden bod, jaké typy pracovních smluv dnes existují. Smlouvy na dobu neurčitou jsou nadále pravidlem, avšak zjišťujeme v našem šetření, že smlouvy agenturní a dočasné narůstají. A dostáváme se do trojuhelníkové situace. Pracovník, uživatel a zprostředkovatelská agentura. A to znevýhodňuje pracovníka agenturního oproti pracovníkům, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou co se týče odborné přípravy a co se týče také automatického postupu. Pracovníci na dobu neurčitou je na dobu, de, na dobu určitou jsou rizikovou skupinou, že mají největší pocit eh, ohrožení a nejistoty. Avšak naše četření také prokazuje, že existují pozitivní kroky uplynulých letech. Legislativa o zákazu tabákových výrobků na pracovišti vedla k tomu, že pracovníci jsou méně vystaveny tabákovým výrobkům a kouři. A dlouhodobě to je věc naprosto pozitivní. Tudíž legislativa může přispívat k tomu, aby se situace zlepšovala. Komunitární strategie definuje několik rizikových skupin. Zmíním migranty. Deklarovaným cílem je upřednostňovat mobilitu uvnitř Evropské unie, upřednostňovat eh, migraci mezi jednotlivými zeměmi. A to je zaručeno svobodou usazování, svobodou pohybu která se datuje od vzniku Evropské unie od římské smlouvy. V zásadě migranti, to jest migranti, tedy, kteří jsou definováni jako cizí pracovníci oproti domácím pracovníkům, tak na migranty se vztahuje stejná legislativa, stejné dohody. Avšak v praxi ta situace je odlišná. Jsou tu rozdíly mezi domácími pracovníky a cizími pracovníky, aniž by bylo možné to zobecňovat. Například průzkumy o pracovních podmínkách ve Finsku nám ukazují, že cizí pracovníci mají nejčastěji smlouvy na dobu určitou. Když se podíváme na údaje o úrazech na pracovišti v rizikových odvětvích, jako je stavebnictví, tak vidíme, že cizí pracovníci mají vyšší míru nehodovosti s tragickými následky, které převyšují národní průměr. Labor Force Survey nám ukazuje také, že v průměru domácí pracovníci jsou déle u jednoho zaměstnavatele než cizí pracovníci a to by mělo vyvolávat otázky týkající se zacházení na pracovišti. Pokud jde o te, otevřenost, byli jsme svědky procesu naturalizace a nyní vzniká nová kategorie rizikových pracovníků, kteří vzniká, která vzniká tedy domácí pracovníci cizího původu, kteří jsou často obětmi skryté diskriminace. Vzhledem k jejich odlišným rysům oproti domácímu obyvatelstvu. Ano, malé a střední podniky. Naše studie ukázaly, že pracovníci v malých a středních podnicích jsou méně informováni o rizicích, že je tu méně možností, jak finančních, tak po stránce znalostí ze strany malých a středních podniků, ale existují i pozitivní zajímavé příklady, kdy malé a střední podniky skutečně spojují své prostředky a společně provádějí hodnocení rizika. Obecně za to můžeme říci, čím je podnik větší, tím jsou pracovníci lépe informováni. Naše studie o sociálním dialogu a pracovních podmínkách prokazují, že pracovníci, kteří měli možnost vést sociální dialog v podniku, jsou na tom lépe než ti, kteří tuto možnost neměli. A určitě jedna zajímavá věc pro subjekty, které se podílí na této situaci, jed, různé formy pracovních smluv na stejném místě, na stejném pracovišti. Na jednom pracovišti existují čtyři nebo pět různých pracovních smluv, což má odlišné důsledky pro příslušné osoby a také pro ovzduší na pracovišti, kterou to vytváří. Já to mám uvedeno ve svých, eh, ve svých poznámkách, máte to k dispozici. Poslední bod, eh, duševní zdraví na pracovišti. To je určitě bod, kterým se musíme v následujících letech zabývat. Jedna studie Univerzity Laval v Quebecu v Kanadě hovoří o novém jevu, což je skrytá hypertenze. Lidé na pracovišti mají vyšší tlak doma, na pracovišti, než když jsou doma, nebo když jsou u lékaře. Pracoviště na to má vliv, tedy na vyšší krevní tlak. Duševní zdraví na pracovišti, stres, to může být také mm, zapříčeno nejistotou, prekérností práce, ale také to souvisí s organizací práce a s, s nedostatkem jednání o reorganizaci práce. Určitě to je oblast, kterou bychom měli ještě prohloubit. Chci vám říci, že Dublinská nadace Eurofound je vám plně k dispozici aby přispěla spolu s dalšími subjekty, s komisí, s agenturou z Bilba a se, s vámi se všemi k tomu, aby ve strategii pro snížení nehod na pracovišti a nemocí z povolání, abychom mohli jít ku předu, abychom mohli přispět, pokud jde o výzkum. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď uh, uh, další členové výboru. Děkuji, milí kolegové. Děkuji za poslední vystoupení. Eurofoundu chci vám říci, že vzhledem k tomu, že postup je velmi obtížný, zhrnout všechny tyto směry v devíti tisících znacích, je obtížné připravit pět stránek na toto zásadní téma, tak já budu vycházet ze dvou zjištění velmi jednoduchých. Pokud jde o strategii 2012, je třeba mít kritický pohled. Musí být ambiciozní. A první kritika se týká toho, že pokud dnes zjišťujeme pokles nehodovosti, tak to také souvisí s poklesem zaměstnanosti v Evropě. Takže si nesmíme nic namlouvat a musíme pracovat jinak. Za prvé, segmentovaný přístup. Přičemž zdraví je horizontální. Je třeba věnovat pozornost nehodám, to určitě, ale poslední vystupující to připomněl, je třeba také hovořit o sociálně psychologickém riziku, stres, fyzické násilí, šikana na pracovišti. Stres je skutečně projevem nejistoty a špatné organizace práce. A s tím je také třeba pracovat. Poruchy pohybového ústrojí, chemické ohrožení, takže ústřední otázkou bude otázka organizace práce. To je jedna věc. Potom nesmíme zapomínat, že prevence nemocí spolování a pracovních úrazů, to je proces win-win. Proč vám to říkám? Investovat do prevence nemoci z povolání a pracovních úrazů. To nám umožní vyšší míru produktivity a pohody pracujících a nižší náklady pro podniky a také menší výdaje pro společnost, pokud jde o jednotlivé, pokud jde o jednotlivé režimy sociálního zabezpečení. Takže je třeba se snažit o lepší sběr dat. To je zásadní výzva této nové strategie. Za prvé komplexní a vícefaktorová rizika. Za druhé odlišné situace v členských státech. Známá rizika, ale málo ambiciozní reakce. Jak to vypadá u asbestu? A klíčová vloha evropských agentur. Co tedy naleznete v mé zprávě? Tato zpráva, já vám to říkám, bude ambiciozní, ambiciozní také díky vašim příspěvkům, ale zdůrazní témata, kde jsme zatím neměli možnost eh, se vyjádřit. Bude tam zaprvé část, kdy externalizace práce je skutečně klíčová, to jest subdodavatelství. Tam je třeba zdůraznit agenturní pracovníky, méně kvalifikované pracovníky. A také se budeme zabývat odpovědností zaměstnavatelů při vytváření politiky prevence, která by byla systematická. A jak už jste řekl, pane předsedo, a přeji vám úspěšný důchod, připomínám, připomínám se mimořádné číslo 168 tisíc evropských občanů, umírá každý rok následkem nemoci z povolání a pracovních úrazů. Když hovoříme o okurkové bakterii, tak je důležité o tom mluvit. Došlo k desítkám umrtí, ale když hovoříme o pracovních úrazech, tak to musí být jednoznačná priorita této evropské strategie. A tudíž, jak jste připomněl ve svých komentářích, první příčinou mortality na pracovišti, kardiovaskulární choroby a pracovní úrazy, které představují pouze menšinu u těchto úrazů. Takže bude tu celá část věnovaná skutečně statistickým údajům. A já udělám vše, co je nutné skutečně proto, abych požádala komisi, aby si dala statistické nástroje pro vyhodnocení prevence v oblasti nehodovosti, ale také pokud jde o příslušné patologie a procento pracovníků vystavených chemickým činitelům, biologickým či jinak nebezpečným situacím na pracovišti. Dále se ještě vrátím ke skutečnosti, že je dnes třeba skutečné konzistentnosti mezi evropským rámcem a národními rámci. Je pravdou, že harmonizovaný postup na evropské rovni funguje, ale musí také jasně fungovat mezi tím, co je vytvořeno v legislativě na evropské rovni a schválení národních konzistentních rámců. A tudíž já vyzývám komisi skutečně, aby se zabývala tím, co se děje v členských státech, jaká je situace, jak je možné to hodnotit, jaká bude kontrola. Dále, to všechno na pěti stránkách, to nebude jednoduché. Takže já vám říkám, co v tomto příspěvku bude. A potom je třeba, aby prevence na pracovišti měla přístup multidisciplinární. Je třeba zahrnout eh, pracovní lékařství, epidemiologii, toxikologii, eh, hygienu, psychologii. To vše musí být zahrnuto a je to průřezová záležitost. A k tomu se ještě vrátíme. Je třeba uplatně, uplatnit eh, nařízení REACH, což má zásadní význam ale dnes je mnohem více synergií na úrovni komunitární i v jednotlivých členských státech. Konečně skončím tím, že posílíme kulturu prevence. Všechny agentury to připomněly, musíme to posílit a je třeba taky mít zastoupené pracovníky, protože pozitivní dopad na zdraví a bezpečnost při práci, zejména v malých a středních podnicích. Tam to zastupení musí být oficiální, takže potřebujeme účast pracovníků, což je klíčový faktor pro řízení v oblasti BOZP. A potom také připojenu prvotní úlohu inspekce BOZP. Je třeba hájit eh, pracovní lékařství při kontrole a prevenci. A omezím se také na připomenutí, že většina podniků musí za každou cenu investovat do vzdělávání odborné přípravy. To je část, kde bychom skutečně měli působit nestačí pouze informovat pracovníky a je třeba také informovat všechny ostatní velké podniky, jejich představitele a naše budoucí představitele v čele velkých podniků. Zdůrazním samozřejmě zranitelné pracovníky a specifická rizika. A tady souhlasím s tím, že se to týká mladých, starších pracovníků, žen, migrantů, žen v reprodukčním věku, postižené pracovníky, zaměstnance ve službách. To jsou všechno rizikové kategorie. A dále budu žádat komisi o některé další věci, mimo jiné, co se týká rozšíření směrnice o kancerogenních a mutagenních látkách a látkách, které jsou reprodukčně toxické, to je třeba zdůraznit. Také Evropskou komisi požádám o navržení opatření, aby byly pracovní podmínky osob postižených rakovinou, aby tyto osoby byly lépe vzaty v úvahu. Také budu požadovat studii o dopadu potenciálních rizika těch nanotechnologií na pracovišti. A konečně požádám komisi skutečně aby předložila doporučení u seznamu nemocí z povolání, což by se proměnilo ve směrnici. Dnes eh, požadavek na aktualizaci nemocí z povolání je nezbytností. To je velmi stručný přehled. Spolehám na vaše příspěvky, kolegové. A tato zpráva bude vycházet z parlamentu a bude to záležitost s velkým ohlasem, protože toto je potřeba skutečně dát do samotného středu evropských politik. Děkuji pan Parker a paní Rapty. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl eh, hned eh, začít tedy poděkováním kolegyni Deli za i vysvětlení a kteří mm, seznámeni se jich chci, na kterých chceme určitě hodlivě spolupracovat. Děkuji také za prezentaci těch eh, mnoha informací a cených čísel a statistik, protože bez takových statistik by nebylo politiky. Já se chci eh, omezit jenom na několik málo věcí. Za prvé tedy ty prekérní pracovní smlouvy. Já myslím, že je to krizí, to, že se zvyšuje stres a tlak na pracující a tím dochází k více chybám a když jsme viděli těch 168 eh, tisíc mm, 168 tisíc zranění na pracovištích, tak já myslím, že tady také musíme eh, přijít s nějakou nulovou vizí, podobně jako na silnicích. A opravdu tato ilegální práce se musí více kontrolovat, aby ubylo stresu na pracovištích, neboť ten vede k úrazům. Dále demografické změny. Já si myslím, že doba ti pracovníků a obyvatel jako takových eh, se prodlužuje, což vítáme, ale tím samozřejmě vzniká tlak na penzijní systémy a to znamená, že eh, pracovní život se musí prodlužovat, což samozřejmě není tak jednoduché vzhledem ke stárnutí a vede to k nárůstu nejistoty a ta zase vede k úrazům. Takže já si myslím, že je důležité a bude stále důležitější eh, se na toto zaměřovat, zaměřovat protože eh, některá zaměstnání prostě po 60. roku eh, života už nemůžete bezpečně provádět. To znamená, že tyto lidi bude třeba přeškolovat na lehčí práci. Na třetím místě bych chtěl zmínit tyto nové formy práce a to je, mm, já nevím, to je, jsou prostě chemikálie, které používají třeba eh, uklidové služby nebo různé skenery a záření a různé eh, psychosomaticky namáhavé práce. Já, já myslím, že e, už to nebudu rozvádět, aby se dostalo slovo také na jiné a tím to zakončím. Děkuji. E, paní Rapty. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi ráda, že mohu zde prohlásit, že se připojuji k vyjádření zpravodajky. To, jak eh, rozvinula tuto otázku, k tomu se plně připojuji. A mám z toho skutečně radost, protože moje práce bude o to menší. Chtěl bych však zdůraznit některé prvky. Zmíním oblast stresu, která byla dlouze zmíněna poslední řečnicích. Souhlasím s tím a chci říci, že od 14. do 17. července se bude v Ikári na řeckém ostrově konat konference, která se bude zabývat tím, proč obyvatele tohoto ostrova žijí déle než ostatní Evropané? Mají tedy delší délku života. Odpověď je následující. Čelí svému životu a práci s mm, co nejmenší mírou stresu. A další důvod je jejich eh, strava. Říkám to proto, že to přímo souvisí s oblastí BOZP. Ano, stres sehrává klíčovou roli v Evropě. Přes 0,1% se dožívá 90 let. A na tomto malém řeckém ostrově je to procento desetkrát vyšší. A to skutečně potvrzuje, co zde zaznělo o dopadu stresu, obav na pracovišti. A to je prvek, který musíme brát v úvahu. Naprosto vážně. Část stresu souvisí s tím, co zde zaznělo, to je, že na pracovišti můžeme mít pracovníky, kteří mají dvě, tři, čtyři různé smlouvy. To znamená, že jeden pracovník může mít smlouvu na dobu určitou, další má smlouvu na dobu neurčitou, třetí má může být eh, vyslaný pracovník z jiného členského státu, který může mít problémy se sociálním zabezpečením a pojištěním například. Teď zmíním ještě další témata. Začnu prevencí. Prevence je zásadní, souvisí s informovaností a také s jednotlivými postupy, které mohou být využity pro informování. Má se to týkat nejen podniků, velkých a i menších, ehm, mládeže i starších osob. U mládeže je to důležité ze dvou důvodů. Mladí jsou obecně zaměstnáni na funkcích, které jsou rizikové, protože mladí přeceňují své síly a podceňují riziko, kterému jsou vystaveni. Pokud jde o informovanost starších osob, tam se domnívám, že tyto informace souvisejí s odbornou přípravou, jak o tom řekl předřečník, ale také s tím, že tyto osoby musí být informovány o nových typech rizika plynoucích z vývoje technologií na pracovišti. A odborná příprava je něčím, co je zvláště důležité a vlastně nezbytné. Souhlasím s tím, co zde zaznělo, chci zmínit příklad z nadnárodního podniku, jehož filiálka se nachází ve městě na severu Řecka. Nebudu zmiňovat jméno tohoto podniku, abych eh, tu nedělala reklamu a respektive, že pomlouvám tento podnik. Tento podnik působí v oblasti konfekce, kde barvy je důležitá a skupina 15 žen měla za úkol kontrolovat eh, barevnost, barvu oděvu. A o několik let později byly podány žaloby, protože eh, barva košil se lišila. To znamená, že přední díl se lišil barevně od rukávu a došlo ke stížnostem a otázka byla, proč se liší barvy těchto dílů. Tyto ženy, když začaly pracovat, byly ve věku 25 let a když byly podány tyto žaloby, tak jim bylo 40 let. To znamená, že jejich zrak už prostě nebyl stejně kvalitní. A tedy jsme pochopili, nakolik je důležitá nejen průběžná informovanost, ale také odborná příprava, protože následně tyto ženy musely přejít na jiné pracoviště, byly přeškoleny a nové, noví pracovníci s lepším zrakem zaujali jejich místo. A z tohoto důvodu si myslím, že bychom se měli zabývat také příklady, které je možné načerpat z na pracovišti. Každopádně v oblasti odborné přípravy potřebujeme financování a zde členské státy Evropská unie musí zasáhnout. Mohli bychom finančně podporovat tyto snahy nikoli cestou Evropského sociálního fondu, ale já navrhuji, abychom to financovali skrze sedmý rámcový program pro výzkum, protože tady se jedná o nové postupy, o nové výzkumy, o lepší využívání pravidel na pracovišti, pokud je tam inovativní prvek, který vystupuje. Informace pro malé a střední podniky jsou velmi důležité. Vím, paní předsedkyně, že máme málo času a dospěji k závěru. Malé a střední podniky, a to je obecně známo, čelí problémům nákladu a financování. A proto pro tyto malé střední podniky musíme předpokládat eh, podporu. A také se domnívám, že v rámci této zprávy připravené paní Deli, to, co je důležité, je spolupráce a koordinace všech organizací v Evropě, které působí v oblasti BOZP. Měli jsme tu čest, eh, že, jsme, že jste byli mezi námi dnes a koordinace těchto agentur je skutečně nesmírně významná. Musíme se vybavit pravidly, měli bychom mít eh, kontrolní mechanismus těchto pravidel a pokud tato pravidla nejsou uplatňována, tak je třeba, aby bylo toto vyšetřeno. Proč se tak nestalo? Myslím, že třeba také předpokládat eh, určité formy motivace, aby podniky mohly uplatňovat tato pravidla. A také třeba předpokládat sankce, ale také odměny u podniků. To jsou témata, která jsem chtěla obecně zmínit té době, kterou mám. A ještě poslední věc. Cítím potřebu zmínit tuto věc. Máme Eurofound, tedy organizace, které pracují vynikajícím způsobem dnes během rozpravy. Nám poskytli odpověď na Na to odpověď všem, kteří spochybnují jejich efektivitu a jejich práci. Já to říkám proto, protože před dvěma nebo třemi plény ve Štrasburku se zmínila otázka financování těchto organizací. A zda tyto agentury musí i nadále existovat, anebo zda by měly být sloučeny. Zopakuji své vyjádření, myslím si, že tyto agentury jsou velmi důležité, pomáhají nám dělat naši práci a zkvalitňují život evropských občanů a proto vám děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Hirsch. A prosím, buďte struční. Děkuji, paní předsedající. Já bych samozřejmě také sama byla schopna uh, Eh, k tomuto tématu lecos dodat, ale já pouze eh, zastupuji pana Krojcmana, který je zpravodajem stínovým a já ho tady zastupuji, budu mluvit jeho jménem. Pokud se týče eh, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, to je pro liberály velmi důležité téma. My také vítáme, že komise nyní předložila příslušnou zprávu k BOZP. Pan Kreutzmann konstatuje, že již bylo vykonáno mnohé a zároveň se těší na, na spolupráci se spravodajkou. Je samozřejmě jasné, že ještě je určitá práce v této oblasti a také poukazuje na to, že mnoho podniků už má interní předpisy, které jdou nad rámec povinných předpisů BOZP. Například v Německu je většina úrazů na pracovišti krytá povinným pojištěním. A existují úrazy, kde tedy eh, třeba to je na cestě do práce, tak to je věc, kde se nemůže zaměstnavatel příliš angažovat. Navzdory dosaženému pokroku v OZP říká pan Kreuzmann, že je třeba dbát, abychom to nepřeregulovali. Každý podnik a podnikatel ví, že zdraví pracovníka je pro něho vysokou hodnotou. Jestliže někdo utrpí úraz nebo e, nemoc povolání, tak to znamená výpadek, který podnik musí nějakým způsobem nahradit samozřejmě, že tedy z vlastního zájmu, ve vlastním zájmu mm, ale garantují bezpečnost na pracovišti. Malé a střední podniky, které garantují většinu pracovních míst v Evropě, eh, mají potíže se zvládáním eh, množství detailních předpisů na rozdíl od velkých firm, které to zvládají lépe. Pan Kreutzmann také podporuje myšlenku pracovní skupiny pro odbourávání byrokracie, které se zde také e, zmiňuje. Pokud se týče dalších témat dokumentu komise, pan Krocman e, se těší na spolupráci a projevuje velký zájem o práci pane, paní kolegyně Dary. Děkuji. Merci, madame la présidente. Alors, tout d'abord, je voudrais... Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem vystupujícím za jednotlivé agentury, za kvalitu jejich projevů a za kvalitu jejich úvah a za jejich přítomnost mezi námi. Chci také vyjádřit radost nad tím, co nám řekla Karima Deli, naše zpravodajka, o základní orientaci své zprávy. Podle toho, co popsala, tak je to vyčerpávající a ambiciozní a myslím, že v řadě bodů se k ní připojíme a budeme chtít dospět ke společnému cíli. Kretská dieta je zárukou dlouhověkosti, ale zopakuji, že prevence je nesmírně důležitým bodem. A bylo byly všechny eventuality eh, nemoc z povolání popsány a závěrem jsme také hovořili o psychologických problémech, které se mohou vyskytnout, kromě ergonomických problémů a vystavení škodlivým látkám. Prevence v tomto směru je velmi důležitá a musí probíhat pro všechna rizika různou formou. Samozřejmě zaměstnavatel musí eh, vyškolit pro nástroje, které vkládá do rukou svých zaměstnanců. Musí jim poskytnout optimální školení, musí to být také zásah sociálních partnerů, musí také nastat to, co je prvotní pracovní lékařství. A příliš mnoho podniků, zejména malé a střední podniky, nikdy nevyužívají pracovní lékařství. To má určitou cenu, ale vidíme příliš mnoho podniků, jejich zaměstnanci nikdy nemají kontakt s pracovním lékařem, ať už pokud je o léčbu nebo o prevenci. A to není úplně přípustné, pokud je o perspektivy prevence. Důležitá věc je souvislost mezi pracovním lékařstvím a lidskými zdroji zejména z hlediska prevence pracovního stresu a dopadů, které to může mít. Rekvalifikace po nehodě, v případě změně pracovních schopností, po pracovním úrazu, po nemoci z povolání, po těhotenství, tak dochází k přizpůsobení či rekvalifikaci dočasné nebo definitivní. A je to partnerství, které vzniká mezi pracovním lékařstvím a lidskými zdroji. Lidské zdroje zde jsou velmi důležité. Domnívám se, že všechny tyto aspekty a někdy v podnicích v některých zemích jsou podniky trestány za nehodovost při práci, takže můžeme vybízet podniky, aby zlepšili, aby snížili počet pracovních úrazů finanční cestou. A také si myslím, že všechny tyto výhledy naprosto se, jsou v souladu s našimi doče, předcházejícími uvahy, uvahami o mobilitě pracovníků, o jejich vysílání Naprosto se to doplňuje, týká se to i postižení na pracovišti aktivního stárnutí a infine je nezbytné dospět k harmonizaci a maximálně společné legislativě, co se týče prevence nemocí z povolání, ať už se jedná o duševní či fyzické nemoci. Thank you very much. Uh, Děkuji. Než dostanu slovo experti, eh, já musím říci, že my opravdu musíme zajistit, aby eh, ty eh, směrnice, tedy směrnice v tom případě o BOZP, ta už byla schválena, kdo ví, jak, kolik let to už je a pořád ještě není plně implementována, čili skutečně je třeba zajistit, aby byla implementována. A de facto to je také naše role, které jsme se příliš nezhostili. Pokud se týče eh, k dočasným pracovníkům, jestliže eh, jsou to eh, lidé, kteří prostě jim nezbývá nic jiného. Někdy, někdy lidé volí sami zaměstnání na dobu určitou, ale já myslím si, že pokud ovšem ta možnost je E, i vybrat si e, plnou e, tedy smlouvu na dobu neurčitou, no tak to samozřejmě také přispívá k tomu stresu. Čili já si myslím, že je tady velký rozdíl mezi členskými zeměmi v této věci. A pokud se týče stresu, my Určitě bychom se eh, eh, rádi v srbském parlamentu přesunuli na ostrov eh, Ikária, nebo to by nám určitě tady uvolnilo mnoho stresu. Že? O stresu hm, samozřejmě nebylo provedeno mnoho studií, takže ono je opravdu těžké říci, který stres, ten stres z domova nebo z práce je eh, významnější. Eh, eh, také lidé mají různou odolnost vůči stresu, čili já myslím, že tady by bylo třeba provést daleko důkladnější výzkum. A já si myslím, že agentury by se na to mohly zaměřit v příštích měsících či letech, tedy na to, jakým způsobem stres přispívá k kterým záležitostem. O tom víte, víme zatím příliš málo. A my bychom se měli na ten stres eh, zaměřit také ve světle některých směrnic, na níž právě pracujeme, protože bez toho prostě nebudeme mít jasný obraz. A je prostě třeba, abychom měli pevnější důkazy, eh, abychom byli schopni tedy na ten stres eh, vhodným způsobem reagovat. Já myslím, že to je skutečně velice důležité pro tento parlament, abychom se tím zabývali opravdu, opravdu dopodrobná. Čili nemá smysl zmiňovat stres eh, v kde jaké směrnice, pokud nebudeme přesně vědět, jak to vlastně funguje a působí. Tak eh, já eh, vím, paní Dali, že byste tady neměla mnoho času, ale věřím, že určitě tady eh, vezmete v úvahu všechny komentáře, které tady zasněly a potom to tady zapracovat. Já bych nyní expertům dala každému dvě minuty a prosila, abych je, aby dodržovali čas. A jako první dám slovo panu Kamarotovi. Velice stručně, nejdříve vám poděkuji. za důležitý příspěvek ke stávající debatě o vytvoření nového politického rámce eh, v oblasti BOZP. Jako komise jsem vlastně původcem této iniciativy a zajímá nás závěrečný výsledek eh, vaší zprávy. Děkuji vám, eh, zejména paní Deli, eh, za důležité připomínky. I jako komise eh, je samozřejmě vezmeme v úvahu. My sdílíme celou řadu vašich obav. Jsme si vědomi těch nedostatků a problémů, které stále musíme Eh, řešit. Na druhou stranu eh, musím připomenout naši zásadu, a sice zásadu subsidiarity. Komise jedná na základě článku 153 smlouvy, který komise, eh, komise dává možnost přicházet s řadou iniciativ i legislativních. Ale samozřejmě je tady celá řada věcí, které jsou ve výlučné pravomoci členských států a komise by do budoucna ráda zajistila, aby se eh, iniciativy eh, koordinovaly na evropské a národní úrovni co nejefektivněji. Děkuji a děkuji, že jste akorát držel řečnickou dobu pan Takala. Děkuji vám. Jenom několik připomínek. Eh, nejdříve k dočasným pracovníkům. Ne, všichni jsou eh, eh, skutečně zranitelní, stejně tak jako někteří přistěhovalci nejsou tak zranitelní. Máme tam některé studenty, kteří chtějí pracovat jenom krátce a musíme potom hledat ty, kteří chtějí pracovat jenom jako brigádu. A já jsem už 30 let eh, takový migrující pracovník a všude mám skvělé pracovní podmínky i dodnes. Prostě některé eh, lidi otravuje, eh, že šéf se k ním nestaví vstřícně, ale uvědomte si, že někoho to zabíjí ten stres vytváří to kardiovaskulární nemoce. A je důležité uvědomit si, že stres je opravdu eh, zásadním eh, problémem. My nemůžeme eh, předcházet nějakým takovým výsledkům. Musíme si uvědomit, že je tady celá řada faktorů, které se navzájem prolínají. Stres, noční práce, žádná volnost v rozhodování při práci. To jsou problémy, které vedou k zásadním výsledkům až do té míry, že lidé, kteří eh, získávají, eh, zůstávají v práci a někteří eh, jsou naopak jako vyčleněni z práce, tak jejich riziko kardiovaskulárního onemocnění je vysoké, protože mají příliš mnoho práce, ale i ti, kteří jsou zase naopak vyhozeni, mají málo práce, tak mají stres, ale ti, kteří zůstávají, mm, mají často kardiovaskulární onemocnění. A jedna věc, Eh, za kterou jsme velice eh, rádi, eh, je právě tato zpráva. Jsme si jistí, že bude velmi dobrá. Děkuji, závěrem pan Majko. Stimulant Diskuse byla určitě pozbudivá pro někoho, kdo se zabývá výzkumem, protože ví, že zobecnění nepatří do výzkumu. A ví také, že třeba jít dále, abychom zjistili veškeré prvky zmíněných otázek. Takže ta diskuse pro mě byla stimulující. Dovolte mi říci několik věcí týkající se stresu. A ve francouzštině samozřejmě poslední vystupující řekl, že dlouhověkost patří na Krétu. A já tomu věřím. Podívejte se, Diskuse o stresu, to je diskuse složitá, kde jsou složité prvky a kde se přináší mnoho argumentů. Argumenty, které jsou vnější a argumenty, které jsou interní podniku. Ale tato diskuse nemůže být pouze argumentem pro to, abychom se nesoustředili na pracoviště abychom říkali, že tam přišlo neznámých na pracovišti, abychom nemohli jít ku předu. Sociální partneři se shodují na prevenci stresu na pracovišti. A to je dohoda nové generace, kde si přejí sami řešit následné kroky, tedy reporting, jakým způsobem to bude uplatňováno co národně, jaké ukazatele by měly být rozvinuty, abychom informovali o pokrocích na národní úrovni. Děkuji. A v případě, jak to říkal zástupce komise, je, patří to do subsidiarity, kde pracoviště musí být vzato v úvahu. Děkuji. Děkuji vám já, já jsem měl trošku strach o svoji vlastní úroveň stresu, abych, abychom to měli přetáhnout. Já vám všem děkuji, děkuji také expertům a děkuji všem, kteří přispěli. Pozměňovací návrhy prosím do 16. Eh, září, debata bude 15. 16. října a ve výboru EMPL eh, to budeme schovat 23 listopadu, čili já věřím, že se k tomu vrátíme a budeme potom debatovat dále. Naše příští zasedání se koná až 8. září 9 hodin. Přeji vám eh, dokonalé prázdniny a eh, pokud budete pracovat ve svých konstituencích, ať to pro vás není velký stres. Děkuji vám.